Milí kolegové, ráda bych zahájila toto zasedání. Už máme mírné spoždění, takže se na vás obracím s prosbou. Uh, Děkuji vám. A jako obvykle bude probíhat zasedání tentokrát tématem Brexitu. Máme to rozčleněné na jednotlivé části. První budeme mít Guy Verhofstadta, člena našeho výboru, který je mluvčím parlamentu pro Brexit a pravidelně si s ním vyměňujeme názory. Nedávno došlo k prudkému vývoji situace a tato diskuse se koná, protože tento výbor, jak určitě víte, sehrává zásadní horizontální úlohu v celém procesu a rovněž bude vyhodnocovat výsledky vyjednávání Brexitu a bude připravovat i návrh na plenární zasedání o udělení souhlasu s e, výstupem vyjednávání. Tedy nejdříve se obrátím na Verhofstadta, poté budete mít možnost e, mu pokládat otázky a posléze pan profesor Pojareš Maduro o dopadech a právních e, alternativách pro občany v této souvislosti. Tedy Gý, máš eh, slovo a doufám, že se dokážeš vyjádřit v pěti minutách a poté bude prostor pro otázky. Ano, žádný problém. Jsem vám k dispozici. Jsem k dispozici výboru pro ústavní záležitosti. V první řadě, pokud dovolíte, bych eh, paní předsedkyně vám rád poděkoval za pozvání, za to, že zde mohu všechny seznámit s aktuální situací, jak probíhají přípravy k vyjednávání o Brexitu. Což je vlastně pokračováním už dřívější zprávy, kterou jsem podával před nemýlím-li se dvěmi týdny. A tehdy jsme i připravovali usnesení naší sněmovny k Brexitu, k tomuto tématu. Tedy, dovolil bych si začít tím, že se odvolám na toto usnesení, které připravila konference předsedů a rovněž je podpořilo pět politických skupin v tomto parlamentu, že bylo přijato většinou, velkou většinou 560 hlasů, 30 se zdrželo a 143 bylo proti. Asi nepřeháním, když zde řeknu, že to usnesení se rovněž stalo takovým základem pro konzultace a posléze i pro mandát a pro pokyny které odsouhlasila Evropská rada v sobotu. Skutečnost, že z toho, co vím, to zasedání k mandátu trvalo pouhé čtyři minuty, hovoří asi samo za sebe, jak jsme tedy kvalitně tato vodítka, tyto pokyny připravili a vše se odvozuje od našeho usnesení. Tady vám mohu říci, že když si porovnáte usnesení parlamentu s těmi pokyny Evropské rady, tak okamžitě zjistíte, že jsou tam paralely velice nápadné, nikoli pouze obsahově, ale i ve smyslu formulací a jazykově já a ostatní poslanci, ještě to byl pan Brok a pan Gualtieri, s pomocí právních služeb parlamentu, rovněž se účastnili těch přípravných schůzek k přípravě konečného textu, který posléze schválila Rada v sobotu. Nebudu se vracet ke všem prvkům toho usnesení ani obsahově k těm pokynům. Ty znáte. Na tom nyní záleží a další fáze. Rozhodná fáze se bude týkat rozhodování, co bude prezentováno, co dnes bude prezentovat pan Barnier po zasedání kolegia Evropské komise. A to pak budou takzvané směrnice k vyjednávání. Eh, už minulý týden vše bylo k dispozici a já, když jsem obdržel text tohoto návrhu, tedy návrh textu těch směrnic o vyjednávání, tak jsem okamžitě je přeposlal a předal příslušným výborům, který se to týká, protože ono v podstatě tam v těch směrnicích jde o několik konkrétních záležitostí, které budou muset být probrány v dohodě o e, vystoupení. Jednak práva občanů se všemi jejich důsledky a dopady. To bude první blok v těch vyjednáváních. Druhý blok se bude týkat finančního vyrovnání a ujednání a podrobností týkající se jednotlivých aspektů toho finančního vyrovnání a ujednání. A posléze i pár takových obecnějších záležitostí, například hranice, e, dohoda z Velkého pátku, velikonoční dohoda s Irskem, což je rovněž součástí toho mm, té dohody o vystoupení a pak eh, ještě dohled, monitorování celého procesu Evropským soudním dvorem. Takže to je těch pět prvků, pět kapitol od těch takzvaných směrnic o vyjednávání. Musím tedy rovněž kolegy informovat, kolegy v eh, tomto výrobu, že eh, výboru, že už od schválení usnesení sledujeme, jak vše pokračuje v rámci takzvané řídící skupiny k Brexitu. Tam jsou představitelé pět politických skupin, těch pěti skupin, které podpořili naše usnesení, usnesení Evropského parlamentu, plus samozřejmě i vy, co by předsedkyně výboru pro ústavní záležitosti, protože je jasné, že právě tento výbor musí mít přehled a musí neustále průběžně sledovat, jak vše probíhá, takže i vaše přítomnost je rozhodující k naplnění našich cílů. Tedy dnes bude komise předkládat návrh textu těch vyjednávacích směrnic a tam bude těch pět elementů. Eh, práva občanů, finanční ujednání, zpráva eh, hranic, včetně dohody z Velkého pátku, mm, administrativní záležitosti a pak průběžný monitoring celého postupu Evropským soudním dvorem. A návrh bude přijímán 22. května na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a pak bude konference předsedů mít za úkol formálně na tento návrh kolegia reagovat 11. května. Čili před zasedáním Rady pro všeobecné záležitosti 22. května. Co k tomu mohu říci obecně? No, z pohledu řídící skupiny pro záležitosti Brexitu jsme téměř stoprocentně pro tento non-paper, tento neformální dokument, který dnes bude pan Barnier prezentovat kolegiu v těch různých eh, aspektech. A z toho pohledu předstupuji před specializované výbory, aby nám případně ještě k tomu něco řekli. Tedy my jsme okamžitě rozeslali eh, výborům, který se to týká. Eh, u práv občanů se jedná o Libe, Jury a Empel. U finančních záležitostí, tak ta kapitola se týká výboru pro rozpočet a výbor pro rozpočtovou kontrolu. No a samozřejmě, že celý text je relevantní i pro váš výbor a obdržela jej paní Hübner a týká se to rovněž i dohledu Evropského soudního dvora, který dohledne na to, aby se vše odehrávalo správně. Reakce, úvodní reakce předsedu výboru byla spíše kladná. Nedostal jsem žádné zásadní kritické připomínky k tomu textu, k tomu neformálnímu dokumentu, který pan Barnier předkládá. Nicméně včera v té řídící skupině pro Brexit jsme i za přítomnosti paní Hübner přišli ještě s několika dalšími konkrétními, podrobnějšími návrhy, které jsme komisi zaslali a e, případně je i zopakujeme ústy, že tak řeknu, povalská konference předsedů 11. května, tak, aby to pak oficiálně mohla projednat e, Rada pro všeobecné záležitosti toho 22 pokaždé, kdykoliv jsme s příslušnými protěžky ve styku a opakujeme v eh, otázce hranic a dohody z Velkého pátku, že pokaždé musíme opakovat, že se to týká obou stran, které tuto dohodu uzavřeli. Ono to je právě důležité a parlament na tom trvá už od samého začátku. A je to vlastně takový dodatek a i v, těch, v těch směrnicích o vyjednávání to musí být vzato v potaz. V těch pokynech to už je, ale mělo by to ještě pak být i v samotném textu. Za druhé, k právům občanů, tam jsme přišli s návrhem, že mandát představitelů Spojeného království, například co se týče práv zaměstnanců v evropských firmách, má být eh, zachován. Tedy problém například evropských zaměstnaneckých rád, které vznikly i na britské půdě, by měl být podržen a že je to užitečný dodatek ke kapitole o právech občanů. A to by mělo rovněž být i v těch eh, směrnicích eh, o vyjednávání. Pak ještě tři další eh, záležitosti. V té, v té otázce práv občanů musí být zachována reciprocita a to od samého začátku až do konce. A přirozeně, co by parlament, nikoli pouze s tím souhlasíme, ale trváme na tom, že kapitola o právech občanů musí být tou první, která bude vyjednávána a i dojednána mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii. Nelze pokračovat v nejistotě. Miliony britských občanů a miliony Evropanů žijí v nejistotě k dnešnímu dni. Tam jsme se všichni shodli na tom, že to musí být první bod v tom vyjednávání. Tam jsme ještě přišli s několika takovými doplňujícími návrhy, aby se ty směrnice o vyjednávání doplnily. A pak to finanční ujednání a vyrovnání. Tam jsme pochopitelně potvrdili své stanovisko, které ju, iž jsme už zdůraznili v tom usnesení Evropského parlamentu, tedy zohlednění našich závazků, našich eh, ještě nesplacených závazků, včetně rezerv. Výbor, rozpočtový výbor se kladným způsobem postavil k té podobě eh, k těm různým aspektům toho finančního ujednání z tohoto úhlu pohledu. K otázce dohledu, kontroly celého postupu. Tam parlament navrhl, navrhl, a to se zakládá na vašem námětu, paní předsedkyně, že musí být jasně řečeno, že v celém tom procesu bude mít tu úlohu dohlížitele Evropský soudní dvůr a ono už to bylo i v těch pokynech, které byly schváleny v sobotu. Už to tam je. No a konečně jsme komisi rovněž navrhli a pokud to bude nutné, tak to ještě i zopakujem před zasedáním Rady pro všeobecné záležitosti 22. května, že zavedení či provedení směrnic o vyjednávání by mohlo bý, probíhat s takovým užitečným aspektem, totiž, že se vyjednávat musí v dobré víře a že by to nemělo být na úkor, či probíhat na úkor každodenních eh, úkolů a každodenní práce Evropanu a Evropské unie. Tam jsme toho byli svědky minulý týden, že ano že například ty složky, které se týkají víceletého finančního rámce a rozpočtu, jsou pozastaveny. Prostě práce s nimi je pozastavena z důvodu Brexitu. Takto to nemůže i nadále probíhat. Tak to do budoucna nemůžeme postupovat a proto jsme komisi navrhli a doufám, že i oni to přijmou a že to zapracují do toho návrhu, kterým se kolegium dnes bude zabývat, že tam bude zcela jasná formulace v úvodu těch směrnic o vyjednávání, že nelze akceptovat, aby se rozhodovací procesy v Evropské unii neustále ocitali v ohrožení z důvodu toho, že probíhá vyjednávání o Brexitu. A co se týče rozčlenění toho vyjednávání na jednotlivá stádia, paní předsedkyně, my to v tom usnesení už nějak pojímáme, my to nyní i v tom textu tak to vidíme a ono i v těch směrnicích o vyjednávání to bude podobné. Totiž první fáze spočívá v tom dohodnout se na podmínkách vystoupení. A pouze poté, co v té první fázi byl učiněn patřičný pokrok, je možné se pustit do té druhé fáze která se bude týkat budoucích vztahů se Spojeným královstvím. Takže z toho pohledu stojí za to si uvědomit a tam AFKO bude sehrávat, či musí sehrávat rozhodující úlohu, že záměrem Evropského parlamentu a každopádně tak to vidí konference předsedu Evropského parlamentu, že parlament sám sám o sobě ve druhém pololetí vyhodnotí. Zda jsme dospěli do takzvaného dostačujícího pokroku. Zde byl učiněn příslušný pokrok a pak to předáme Evropské radě, to naše vyhodnocení a oni pak rozhodnou o dalších pokynech. A tady si myslím, že opravdu patří k našim úkolům a máme i tu povinnost se vyjádřit příslušném momentě, ať už v říjnu či listopadu, zda byl učiněn patřičný pokrok. Tedy před několika týdny jsme přijali usnesení a musíme si říci, že by mělo dojít i k druhé, já bych ji nazval horizontální, rezoluci horizontálnímu usnesení, které vyhodnotí stádium, v němž se nacházíme a zda byl učiněn dostačující pokrok, než ještě vše vyhodnotí i Evropská rada. Tak to vidím náš úkol, naši roli. A vše bude vycházet z toho, zda tedy poté prohlásíme, že lze přejít z první fáze do druhé fáze. Zda lze už přejít i do fáze vyjednávání budoucích vztahů. Evropy, Evropské unie se, jedno, se Spojeným království. A k té druhé fázi tady rovněž vlastně připomenu, že parlament od samého začátku se zcela jasně rozhodl. My jsme citovali článek 217, co by rámec. Ono je to totiž poměrně flexibilní rámec. Eh, smlouva o přidružení. To je velice široký koncept. Může být úzce koncipovaná, široce koncipovaná, může se týkat pouze obchodních záležitostí a eh, ekonomiky, může být i jin, mohou, mohou tam být pojaty i jiné interní, externí záležitosti. To kdysi nebylo. To máme od Lisabonské smlouvy a mnohé je tam vyjasněno. Tedy Myslím si, že by stálo za to, aby to parlament viděl právě takto a já, pokud si mohu dovolit radit, tak eh, prohlásím jak na půdě tohoto výboru, tak i v rámci řídícího výboru, i na konferenci předsedu a i radě, že bychom měli pokračovat právě s tím, s, s tím že považujeme asociační dohodu jako ten správný rámec, jako správ... Další fáze je samozřejmě příprava Rady pro všeobecné záležitosti, kde budete přítomna i vy, paní předsedkyně, a i představitelé naší řídící skupiny, ale tím se budeme zabývat příští týden. Děkuji, děkuji vám a nyní se můžete hlásit do diskuse. Samozřejmě, že se na všechny kolegy obracím, aby se vyjadřovali stručně, ale John Chaplin jako první. Uh, Děkuji vám moc krát. Děkuji moc krát panu Ferhofstadtovi za veškerou práci, kterou vykonal a za to, že mezi nás dnes přišel a velice jasně nám nastínil, eh, jaká je situace. Chtěl bych eh, navrhnout dvě obecné věci. Za prvé, Žádné vyjednávání nekončí tak, jak by si vyjednavači přáli. Vždycky dojde k neočekávaným událostem. Momentálně jsou to předčasné volby, které svolala eh, paní Tereza May. To je přesně taková neočekávaná událost. A potom eh, za druhé, toto je reciproční proces. Podle pana, Frhovst- pod pane Frhovstate, jaký dopad si myslíte, že může mít těch eh, pět bodů Jaký eh, dopad to může mít na postoj Spojeného království? Potom dále. Podle vašeho názoru, eh, jak moc si je britská eh, strana vědoma toho, jaký je, jaká jsou pravidla tohoto parlamentu? Já mám totiž pocit, že jim to pořád nedochází, ale doufám, že se pletu. Za třetí, Pokud spojíme ten bod o občanských právech s bodem o financích, a s pátým bodem pravidla eh, eh, Evropského soudního dvora eh, UCE, tak tam vlastně to tak bude i pro, tu i pro to nadcházející období. Přestože z britské strany je to naprosto nepřijatelné. Já předpokládám, že tady dojde k závažnému konfliktu, ale nevím, jak se na to dívá pan Verhofstadt. A potom za otázka, na kterou nemusíte odpovídat, ale hypotetická. Kdybyste měl stroj času, jak byste přepsal článek 50? Vypadal by stejně, eh, jak vypadá teď, nebo by vůbec neexistoval, radikálně byste ho změnil. Mě by to opravdu zajímalo ze zvědavosti, když máte tolik zkušeností. Myslíte si, že článek 50 v současné podobě je nejlepší volbou? Děkuji moc krát. Eh, Michal Bony a prosím také co nejkratší. Děkuji moc krát a eh, děkuji panu Frhovstatovi, že jsem přišel a děkuji vám za vaši práci. Já nemám politickou otázku, ale jenom spíše otázku na detaily. Týká se to spolupráce výborů v určitých oblastech, jako jsou například občanská práva, protože na jedné straně hledáme mnohem komplikovanější řešení, Eh, jako například eh, ochrana soukromí a základní práva. To je nesmírně důležité pro obchod, pro rozvoj podnikání, pro ekonomiku. A na druhé straně je důležitá eh, reciprocita pro občany na obou stranách v Evropské unii a ve Spojeném království. My se chystáme implementovat obecné nařízení o ochraně osobních údajů, začali jsme pracovat na nařízení o soukromí. Jak tedy vyřešit tyto problémy a vytvořit nějaké mezivýborové úsilí a pracovat na těchto komplikovanějších tématech? Děkuji, paní James. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Frhovstate, moc krát děkuji, že jste mezi nás dnes přišel. Eh, určitě eh, chápete, že když jsem vás poslouchala, eh, tak jsem vaši tvrdou linii srovnávala s šéfem liberálních demokratů ze Spojeného království, který tak trošku doznal změn v názorech. Mě by zajímalo, jestli jste v kontaktu s ním Eh, pokud jde o ty změny, které navrhujete. Každopádně eh, beru všechno, co říkáte. Eh, znepokojivé pro všechny, kteří se obtěžovali od víkendu obrátit na mě, jakožto na jejich europoslankyni za Spojené království, je to, že obě strany, které se účastní vyjednávání, nyní vyvíjejí své pozice, své parametry, své priority a červené linie. To se dá očekávat, s tím není žádný problém v tomto kontextu, ale podle mě co značně pobuřuje veřejnost ve Spojeném království, je pozice eh, po eh, setkání pana Junkra s premiérkou a ten údajný únik informací do tisku eh, a v podstatě pokračování té šikany ze strany Evropské unie vůči té oznámené pozici. A ten komentář, který unikl, byl značně nevyzrálý Eh, mohl byste se k němu vyjádřit a mohl byste nějak naznačit, zda eh, podporujete tu pozici z minulého víkendu, anebo zda byste byl ochoten eh, vzít zpět svou pozici, jakožto jeden z hlavních vyjednávačů, a žádal o nějaké zmírnění tónu a vrátit se k té původně velice smířlivé pozici vůči Spojenému království, která si myslím, že až do víkendu vedla k eh, jaksi přátelskému vývoji. Děkuji, Richard Corbett. Tak eh, já bych na základě toho chtěl ještě zdůraznit, že eh, ve Spojeném království jsou různé pohledy na to, co došlo v uplynulých několika dnech. A možná bych mohl pana Vrhovstata se zeptat, zda má dojem, abych navázal na to, co říkal pan Šeflin, zda si Britové uvědomují pravidla Evropského parlamentu, tak chápou vůbec ten postup obecně? Protože občas člověk má dojem, že Britové mají úplně jiný vyjednávací postup, než jak si ho představuje Evropská unie. A za druhé, Britská veřejnost se trvává v blažené nevědomosti ohledně toho, co e, britská vláda hodlá ve vyjednávání požadovat e, na několika frontách. Britové stále nevědí, zda Spojené království nebo zda eh, britská vláda bude žádat o setrvání eh, v celní unii, alespoň v některých aspektech. Nevíme, zda britská vláda hodlá eh, žádat o, pokračova, o pokračování účasti v různých evropských agenturách, jako je agentura pro letectví, pro chemikálie a tak dále. Nevíme, jaký je cíl, ani jaké, jaká budou přechodná opatření ohledně rybolovu, ohledně zemědělství. Britská vláda toho stále ještě hodně neřekla ani před svou veřejností, ani před svým vlastním parlamentem. Vy máte nějaké indicie z britské strany ohledně jejich úmyslů a mohl byste nás informovat? Jo, Leinen. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také Guy Verhofstadtovi za jeho prezentaci. Já si myslím, že jste velice schopný zástupce eh, tohoto parlamentu navzdory různým útokům ze strany UKIPu, což by nám ale nemělo dělat eh, větší starosti, než je potřeba. Juncker se vrátil z této večeře a řekl, mám dojem, že britská vláda je v jiné galaxii. Takže nejenom na jiné planetě z této galaxie, ale rovnou v jiné galaxii. Že jsou jaksi nekonečně daleko od toho, o čem diskutujeme tady. Richard vám položil stejnou otázku. A sice jak vypadá galaxie britských vyjednavačů oproti té naší. Tím se dostávám k druhé otázce. Vy jste se zmínil o tom, že ve smlouvě máme článek 217, že jakákoliv země může být přidružena k Evropské unii. To je ale možné pouze tehdy, kdy ta země chce být přidružena k Evropské unii. Může to být země VTO, v takovémto případě nám tento článek nepomůže. A u tohoto, u tohoto článku se trošku obývám, že dojde přesně na ten cherry picking, na to vybírání si. Britská strana e, má zhruba 10 bodů, které se jim líbí a 20 bodů, které se jim nelíbí. A potom e, se vyjedná dohoda, ve které zbude jenom to, co se jim líbí. A já si myslím, že jedním z prvků našich pokynů e, je to, že země, která opouští Evropskou unii, nemůže být v lepší situaci než členská země Evropské unie. Takže musíme si dát pozor na to, aby ten výsledek eh, nebyl eh, jenom cherry picking, podobný, jak, k jakému docházelo už eh, řadu let. Abych to zkrátil tedy. Třetí otázka se týká transparentnosti. Z té večeře v Downing Street jsem v podstatě zjistil, že britská strana by ráda skrývala své dokumenty, zatímco evropská strana by je ráda zveřejňovala. Takže pokud jde o naše debaty o CETA a TTIP a o všech vyjednáváních, která provádíme a u kterých se snažíme eh, o transparentnost, tak po těchto všech eh, by bylo směšné, kdyby toto vyjednávání bylo tajné. Takže to vyjednávání musí být co nejotevřenější. Děkuji. Pan Kazimíř Ujazdovský. Budu hovořit polsky. Já tady mám Jednoduché doporučení. Jedno takové doporučení, které spočívá v tom, buďme racionální a zachovejme klid. Ten tón musí být příznivý, dobrému vyjednávacímu ovzduší. Samozřejmě, že Evropský parlament má právo sehrávat svou vlastní specifickou úlohu v celém tom postupu. Ale bylo by obecně prospěšné, aby si uvědomil, že bude odpovídat obecně za výsledek, za výstup vyjednávání, protože v zájmu Evropy je, aby obě strany měli pocit, že dosáhli dobrého výsledku. Tady nebude absolutní vítěz v tom vyjednávání. Spíše nám jde o minimalizaci škod a o uchování dobrých vztahů. Upřímně řečeno, obě strany v současné době se vyjadřují či vyjadřovaly způsobem, který všemu do budoucna škodí. To první usnesení, které Evropský parlament schválil hned po referendu, bylo poznamenáno určitou určitým rozčílením, které není prospěšné z pohledu dobrého ovzduší pro vyjednávání. Takže já se bych se rád eh, vyjádřil v tom smyslu, zkusme neustále pamatovat na to, že zodpovídáme obecně za to, jak to dopadne. A na to navazuje i to, že když tady pan kolega Verhofstadt už hovoří o prvním vyhodnocení toho vyjednávání, Eh, které by mohlo nastat na podzim, kterého se Evropský parlament chce ujmout, bude opravdu důkladná a poctivé vyhodnocení a nebude se snažit mezi řádky vyvírat nátlak, ať už na Michela Barniera nebo na jiné účastníky té vyjednávací toho vyjednávacího týmu. Tedy hovořme klidně, buďme, zachovejme tedy chladnou hlavu, aby vše dopadlo ku prospěchu Evropy. To, že budeme Britům vyčítat či připomínat, že se nacházejí na jiné galaxii, to bych řekl určitě k tomu nepřispívá, když tedy máme zahájit vyjednávání. Děkuji, Barbara Spinelli jako další. Eh, eh, Děkuji. Eh, chci poděkovat Gimu za výtečnou prezentaci. Já jsem spokojená a podobně jako on s tou skutečností, že parlament hrál tuto roli takového urychlovatele těch postojů rady. A také zejména Ehm, když eh, zmínil eh, roli soudního dvora ve všech těch fázích eh, vyjednávání. A i v té možné přechodné dohodě. Můj dotaz se týká právě postoje rady. Není to tak zřejmé jako postoj parlamentu ohledně této věci když se tu navrhuje ten mechanismus řešení sporů, kterým by právě nebyl soudní dvůr. Ano, to mne uspokojuje, to, co říkáte, nicméně znepokojuje mě to klima vyjednávání a ty informační úniky, ty možné něčí uh, útoky, to mne, uh, ukypu, to mne neznepokojuje. Spíše ten takzvaný tvrdý Brexit ze strany všech, tedy ze strany britské vlády a stejně tak eh, i té druhé strany, tedy Evropy o 27 státech. Jsou tu zřejmé rozdíly nejen ohledně finanční otázky, ale také ohledně práv evropských občanů, britských občanů, a ohledně také toho jedno, no, těch jednotlivých etap v rámci vyjednávání. Já bych se tedy konkrétně chtěla zeptat Giho, co si o tom všem myslí. Mám strach, že ta práva nebudou zaručená takovým detailním způsobem, tak jak bychom si mi přáli. Za druhé, že to bude taková směna měna v průběhu vyjednávání. A za třetí, eh, že eh, ti, kteří jsou zastánci tvrdého Brexitu, vůbec nebudou chtít dosáhnout nějaké dohody. No a proč to všechno říkám? Protože je zřejmé, že bychom se měli řídit principem takového, že první tu bude dohoda o odchodu a pak se budeme zabývat tedy dalšími následnými dohodami. Nicméně po spuštění článku 50 nevím, jestli bychom někdy měli spustit tu, ten stroj času a celý ho přepsat. Znepokojí mě tedy ty budoucí vztah, vztahy tím bychom se měli zabývat tedy už v tom prvotním jednání, v té první fázi. A pak ještě jednu poslední otázku. A chtěla bych, aby nám Gy řekl, co si myslí o té větě, která mě opravdu způsobuje velké problémy. Objevuje se v závěrech eh, rady nebo v textu těch eh, směrnic, tedy že se nic nepřijme, pokud nebude přijmout celek. Nevím, zda je to dobrý základ pro jednání a chtěla bych vědět, protože si myslím, že to již bylo zamítnuto, jakožto taková vyjednávací linie, například v Jižní Africe. Existuje totiž riziko, že na základě takovéhoto pravidla se dostaneme do úplné slepé uličky. Takže ještě tu máme pět minut i na odpovědi a máme tu pořád další dotazy. Kolega Silva Pereira, děkuji. Já bych taky chtěl paní předsedkyně poděkovat Gimu Frhovštatovi za velice užitečnou prezentaci. Mám stručnou, ale důležitou otázku. Týká se práv občanů. Um, přál bych si to objasnit. Ty směrnice schválené uh, radou um, tady eh, je to zatím na úrovni usnesení, je tu tedy to právo na um, odstoupení. Zdá se, že se to tedy bude uplatňovat i pro Spojené království a stanovuje se to také ohledně těch přechodných ustanovení, že by časově omezené prodloužení eh, mohlo být zváženo, ale to si bude vyžadovat regulační, rozpočtové, dozorčí, soudní a, a policejní nástroje a struktury, které by se měly uplatnit za těmito účely. Bude to zahrnovat také princip svobodného pohybu osob, tedy pokud toto aký bude prodlouženo po tom přechodném období, tak bychom to měli vnímat tak, že ty principy svobodného pohybu osob budou zachovány po celém tom um, přechodném období. Mercedes Beres. Děkuji, také já chci poděkovat Gimu Frhovštatovi. zejména za tu jasnost a přesnost jeho projevu. Máme málo času, takže položím eh, dvě otázky. První, se týká finanční dohody. Máme tu již podrobný výčet v rámci toho návrhu pro vyjednávání. Tady se jedná o jedno z těch, řekněme, horkých témat, pokud jsem to dobře pochopila. A Určitě to je i zdroj konfliktu v té prvotní fázi. Druhá otázka. Také mne znepokojuje tady ta, řekněme, atmosféra, zejména ohledně práv občanů. To bude taková těžká otázka k projednání v rámci těch vyjednávání. A Určitě je důležité tu mít tedy i postupy pro tu druhou fázi jednání, protože práva občanů, která by se měla tedy zaručit pro jak Brity v Evropě, tak pro Evropany v Británii, to se, myslím, v mysli lidí se to tak nějak těžko odděluje od toho výhledu do budoucnosti. pro veřejné mínění eh, je to těžko pochopitelné říkat, ano, že ta práva budou zajištěna, ale jakým konkrétním způsobem, v rámci jakého řekněme, rámce tedy eh, se to eh, vyřeší, jakým způsobem tedy vyřešíme tyto opravdu legitimní obavy občanů, jak Britů, tak Evropanů. A co se týče ostatních témat, tak až se přejde do té druhé fáze jednání, a v podstatě ano, až se vyřeší ta první, s tím souhlasím, ale bude zapotřebí také vyřešit práva občanů. Pan Van Anderson, pan Fabio. Helmut Scholz. Prosím stročně, kolegové. Děkuji, jen velice stročně. Mne znepokojuje, eh, znepokojí tato jednání. Tereza May říkala, že žádná dohoda není lepší než špatná dohoda a Theresa May se mílí žádná dohoda. Takováto situace by byla opravdu strašná pro Spojené království. To by byl naprosto neúspěšný Brexit a byl by to problém i pro Evropskou unii. Pane Frhovštatu, podle vašeho názoru, jaký je, jaké je tuto riziko, že by to opravdu neuspělo? Děkuji. Fabio. Já se pokusím eh, pohovořit stručně. V první řadě chci poděkovat kolegovi za jeho informace. Myslím si, že je velice pozitivní, že se tu max- stanovuje maximální priorita právě pro práva občanů. Oficiálně jen Italů je nějakých 280 tisíc rezidentů v Londýně, tak si říkám, že v praxích bude asi mnohem více než těch úředně zaregistrovaných. Takže si myslím, že je opravdu pozitivní, že se této otázce eh, dává priorita a doufám, že v průběhu jednání se z toho nestane právě ta směna eh, měna, což to riziko tu hrozí. Uh, Eh, říká se, že ten řídící výbor následuje téměř na 100% barniéru v návrh a to téměř, téměř, co to vlastně znamená, jaké jsou tu eh, vlastně odklony od eh, toho vyjednávacího návrhu barniér. Já sdílím to, co říkala Barbara ohledně rizik tvrdého Brexitu. Všichni jsme si četli ty šumy, které se objevily v tisku, tedy, že se navyšuje Myslíte si, že se navyšuje to riziko, že na konci dvou let tedy vyprší ty možnosti a že se nastolí cesta tvrdého Brexitu? tu určitě můžeme čekat eh, tvrdá jednání vzhledem k té vzdálenosti mezi oběma strany. Byl bych rád, kdybychom tu měli praktická řešení třeba budoucích voleb, pokud ta jednání budou trvat déle než dva roky. Jak tento paradox vyřešit? Mohly by to být jednání pro odstoupení Spojeného království zároveň eh, s volební kampaní do Evropského parlamentu, jak to sladit s budoucí strukturou Evropské unie, unie o různých rychlostech. Mnohokrát již zaznělo, že na základě principu bona fide Spojené království nemůže zároveň vyjednávat obchodní dohody, protože to je výsadou Evropské unie. Chtěl bych vědět, zda to bude možnost, aby Spojené království jednalo o takovémto druhu dohod, ale vždy s určitou uh, doložkou o suspenzi. Tedy to znamená, že vstup v platnost této dohody bude záviset uh, od určité tedy budoucí události, ne jasně stanovené tedy od Brexitu. Bylo by to možné? takováto možnost, že by tedy Spojené království mohlo jednat za této podmínky. Ta dohoda by byla platná, ano, pouze za podmínky, že Spojené království eh, vystoupí z EU. Za eh, této podmínky bylo by to možné o tom jednat, nebo by to bylo porušování principu bona fide? Děkuji. A nyní Helmut Scholz. Děkuji také velice stručně. Děkuji Gy eh, za vaše úvodní poznámky. Myslím si, že je to jasné z těch směrnic, kde se nacházíme. Ale jedna otázka pro nás všechny a konkrétně pro vás. Jak zajistíme, že podle principu že pod nic nebude dohodnuto, nic se nedohodne, takže volný pohyb občanů e, budou e, nějak ohroženy a nebude to projednáváno jinde s jinými kapitolami. Jak zajistíme, že ta červená linie parlamentu bude opravdu zachována jako jakožto opravdu takový eh, vůcovský maják. A ehm, já jsem se dostavil z výboru pro mezinárodní obchod, tam jsme hovořili eh, také to spojení se západoafrickou komunitou a jinými komunitami. Máme tu určité třetí země, které nemají zájmy uzavírat probíhající jednání, protože oni nevědí, co konkrétně bude Brexit znamenat pro budoucí vztahy. Takže pokud zahajujeme obchodní jednání o nových vztazích mezi Spojeným královstvím a EU 27, tak co to znamená pro ta probíhající dnešní jednání s jinými třetími zeměmi? Jak to prostě překleneme tady tuto e, výzvu v našich e, třeba obchodních nebo zahraničně politických vztazích? Děkuji, Gy, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. No, dovolil bych si začat, začít eh, tím motivem rizika tvrdého Brexitu. Souhlasím s tím, co zde zaznělo, že totiž by to neprospělo ani Evropě a ještě tím víc eh, ani Spojenému království. Já si nemyslím, že bychom měli začínat vyjednávání s takovýmto cílem. Cílem by mělo být nalézt novou podobu partnerství a vztahu se Spojeným královstvím, i když je třeba zohlednit princip, že když jsme mimo EU, tak samozřejmě naše postavení nemůže být lepší a výhodnější, než když jsme uvnitř. To už zdůraznil i Jo Leinen. Brexit by rozhodně, pokud by byl tvrdý, poškodil Spojené království. Což mě přivádí e, k druhé záležitosti. To ovzduší není příliš e, dobré. No, já už jsem prošel několik vyjednávání. Už pár desítek let přece jen v té politice sedím, včetně své mateřské země a mohu vám říci, že mě to nepřekvapuje, jak to vypadá. Ono to před každým vyjednáváním vypadá podobně, totiž stupňuje se tlak na obou stranách, to si musíme upřímně říci. To se nezmění až do 9. června, tedy do dne, kdy skutečně se začne vyjednávat. Takže to mi ani tak moc vrázky nedělá, protože ono ten tlak se stupňuje jak na britské straně, tak na evropské straně. No a obtížné je komentovat, k čemu došlo na té schůzce mezi Junkrem a Mayovou. Já jsem tam nebyl u toho, takže těžko se k tomu mohu vyjádřit, jak to skutečně vypadalo. Z mého pohledu ale to samotné problémem není. Ono teprve, když se začne opravdu skutečně vyjednávat, tak ono předtím nutně bude docházet k tomu, že se bude stupňovat tlak. Toho jsem už byl svědkem několikrát. Spíše mi dělá starost něco, co rovněž zmínil pan Korbet, totiž v čem spočívají návrhy, Spojeného království. Ono je to opravdu těžké to vyhodnotit, což poskytuje nejistotu. Vnáší nejistotu a nejistota rozhodně nikomu neprospívá, zejména občanům. My to přece se snažíme dojednat jménem občanů a ti už rok. Rok žijou v nejistotě, týkající se toho, jak bude vypadat jejich status, jak se budou utvářet jejich práva. Nemají ponětí a my, parlament, dostáváme tisíce e-mailů od těch, kteří bydlí v Británii a od britských občanů, kteří žijí na evropské pevnině, s dotazem, můžete mi nějak pomoct? Jak to bude vypadat do budoucna? A tady si myslím, že musíme co nejrychleji zbavit tyto občany té nejistoty. Tam musí být obecná dohoda týkající se vystoupení, ale ta první kapitola, ta musí být v čele, totiž, že? Ano, to, že není dojednáno nic, dokud není dojednán celek, to je takový zdravý princip. To je rozumný princip. Nevím, proč bychom se ho neměli držet. Což ale neznamená, že bychom neměli vycházet z toho, že občané musí mít přednost v tom, aby mohli mít určitou jistotu. Například rok půl roku, rok už to ubližuje lidským životům, podnikatelům, ta situace, ta nejistota a tady musí parlament se zasadit prioritně o to, abychom do budoucna se tomu vyhnuli. A my se to takto snažíme řešit těmi směrnicemi o vyjednávání. Snažíme se o transparentnost. A dnes možná už nyní, když já zde hovořím, tak už zároveň to někdo zveřejnil, aby občané začali mít pocit větších jistot. Kdo se zajímá o jejich osud, o osud občanů, zaměstnanců, eh, živitelů rodin, jaké budou, jaká budou jejich občanská práva, pracovní práva, práva eh, volného pohybu, jak budou uznávány jejich diplomy, jejich eh, dovednosti, jejich kvalifikace. Tady budeme naznačovat, jak si, co by Evropané, co by Evropská unie představujeme, řešení práv občanů v širokém kontextu, v tom širokém smyslu, obecném toho slova smyslu, nikoli pouze úzce pojato. A ještě reaguji na to, co zde řekl pan Perez. Pokud z toho či onoho důvodu, který má co dočinění s přechodným obdobím, například je bude třeba přistoupit k nějakému phasing outu, tedy aký bude nějaké období trvat. My jsme si řekli, že by to měly být tři roky, tak je jasné, že když budeme, to dávám takový příklad, že bude pokračovat jednotný trh. Ano, takže to zároveň znamená volný pohyb osob. Nemůžeme v přechodném období říct, a, ale to přechodné období se týká jenom zboží, ale už ne osob. Ne, tak to nejde. A proto jste si přečetl právě takovouto formulaci, že vše musí být soudržné, vše musí dávat smysl z pohledu aky a z pohledu smluv a z pohledu svobod a z pohledu dohledu soudního dvora. Protože stále ještě všichni budou podléhat unijnímu právu. Tedy dnes dojde k takovému významnému milníku, že totiž my, Evropané, transparentně zveřejníme nikoli pouze vodítka či pokyny, ty guidelines. Nyní zveřejníme poté, co to schválí Rada pro obecné záležitosti, i tabulku pro vyjednávání, i směrnice pro vyjednávání. Každý si může přečíst, každý se může přesvědčit, jak jaká je pozice evropských institucí, kterou podporuje i Evropský parlament. Nebudou žádné tajnosti v tom mandátu, nikdo se nebude schovávat. Nikdo z těch tří základních institucí Evropské unie. Ano, a taková transparentnost je celá klíčová a z evropského pohledu si myslím, že bychom důsledně měli takto transparentně i pokračovat. Další věc, finanční ujednání. Tady někdo se zmiňuje o nějakých trestech, že je to záležitost, jak někoho potrestat. Ale to s tím nemá nic společného. Spíše jde o to, že když se rozvádíte, tak nemůžete říct, tak já jdu a odskáče si to ten druhý tento odnese. Já jsem se nerozváděl, takže nemohu se podělit do vlastní zkušenosti, jenom říkám, že to takto přece nejde. Asi pan González Pons to může potvrdit, ano. Vy jste v té věci odborník. Že přece musíte vždy si to finančně nějak mezi sebou vyřešit. Aby to bylo férové. A my to nahlížíme, co by parlament tak, že zatím se nebavíme o číslech. Ono, samozřejmě, že to by byla to byl kus, šťavnatý kus pro média. Ne, my hovoříme spíše o určitých zásadách, o určitých principech. A mělo by to být i jedním z principů těch směrnic o vyjednávání, že to finanční ujednání musí být součástí celkového dílu. No a pak už ty podrobnosti, jak to finanční ujednání bude vypadat, Ono samozřejmě politická vyjednávání všichni víme, jak vypadají, ale Musí to tam být. A tam je důvodem toho, že se toho chceme držet, je jednak férovost toho přístupu a rovněž i to, že nemůžeme žádat po těch 27, kteří zůstali, aby zaplatili účet za to, že ten 28. odchází. To nejde. Já jsem se účastnil několika zasedání a mohu vás ujistit, že opravdu žádná z těch 27 zemí nemá chuť tak to na to doplácet. Takže dohodneme se na solidních eh, principech eh, v souladu s účetními pravidly, s pravidly rozpočtování, ale vůbec nejde o pomstu, nejde o trest a není ani férové to takto zde líčit. A v podobném duchu, když hovoříme, že by tady neměl si někdo vybírat, které třešničky na tom dortu se mu líbí. I to bude klíčová věc. Zazněly zde i otázky týkající se obchodu. Tady je stanovisko parlamentu jasné, že nelze nikoho sankcionovat z britské strany, pokud by si začali vyjednávat eh, se stejnými zeměmi, které jsou součástí Evropské unie. Takže budou, jakoby, že by simultánně vyjednávali o vystoupení a zároveň už o nové podobě obchodu, tak ono formálně se nedá to nějak sankčně pojmout, ale já si to nedokážu představit. Vezme, vezměme si, že my vyjednáváme s Indií, ano? Evropská unie vyjednává s Indií a zároveň si Británie vyjednává s Indií. Nemůže být tedy eh, u dvou vyjednávacích eh, jednání se dvěma, ve dvou různých eh, rolích. Toho se rovněž musíme držet jako principu. A pak poslední otázka. Článek 50 pane Šepfline. No, já doufám, že to je jediná příležitost, kdy toho článku, k tomu článku musíme sáhnout a že už do budoucna se to nebude opakovat a pak už se ten problém nebude opakovat, pokud už nemusíme tento článek uplatňovat. Ale upřímně řečeno, možná tom, tomu článku i prospívá, že není až tak přesný, protože ta vágnost zase nám pomáhá v tom, že si to můžeme stanovit případ od případu. Děkuji, říká předsedkyně. Není už čas opakovat ani pokračovat v otázkách. Tedy děkuji Gý a doufám, že se znovu sejdeme. No a vy jste přece plným členem AVKO, takže doufáme, že se budete objevovat. Dobrá, možná budeme mít další briefy, když se spustí vyjednávání. Ono v tom mandátu eh, GAC by to mělo být jasné, ty pokyny. Výborně. Takže, milí kolegové, přecházíme do druhé části tohoto pořadu jednání. Máme zde eh, profesora Maduro v Bruselu. A hm, tady, abyste věděli, máme to štěstí, že zrovna v Bruselu je, nemusíme platit a tak. A jsme vám velice vděční, pane profesore, že jste zde zůstal. A tedy pohovořte a pak my se vás budeme tázat. Jde o občany, to zajímá mnohé z nás, pokud ne všechny. Děkuji, paní předsedající. Děkuji vám za tuto příležitost k vám dnes promluvit o následcích Brexitu, zejména pokud jde o občanství. Děkuji vám také za to, že jsem si směl vyslechnout velice poutavou diskuzi, která předcházela mému projevu jsem v pokušení komentovat některé věci, které zazněly, ale ze zjevných důvodů e, to neudělám, protože proto jste mě sem nepozvali. Ale e, ten stroj času a změna článku 50, k tomu přece jen něco řeknu. Připomněl bych, že když byl přijat článek 50, tak každý právník v Evropské unii, včetně mě, a každý ústavní expert Evropské unie představoval článek 50 ne jako příležitost k opuštění Evropské unie, ale eh, jak si eh, k tomu, aby, členské, aby se členským státům lépe zůstávalo. Eh, to si myslím, že je důležité uchovat si toto povědomí. Historicky to bylo představeno formálně, aby existovala možnost odchodu. Tím jsme posílili dobrovolný charakter Evropské unie a jak si všem se pohodlněji zůstávalo v unii. Takže tady opět vidíme působení nepředvídaných okolností. Ještě uvidíme, jaký bude úplný výsledek tohoto procesu, eh, celého Brexitu, ale dával bych si veliký pozor na jakékoliv předjímání výsledků. Pan Silva Pereira si jistě pamatuje, že v Portugalsku se říká eh, o jednom fotbalistovi, že eh, před, pro prognózy až po zápase, prosím. A právě toto eh, bych já řekl k Brexitu. A teď bych řekl něco konkrétně k tomu občanství. Zkusím to velice stručně. Je několik možných alternativ a problém, kte, problémů, které plynou z ochrany práv občanů. A to jak občanů evropských států, kteří pobývají ve Spojeném království momentálně, nebo až do okamžiku Brexitu, což je jedna z těch otázek, o kterých budeme muset hovořit, do jakého data budou tato práva chráněna například, a potom také práva britských občanů v Evropské unii zejména po Brexitu tedy. Na konci se také ještě pokusím tuto diskuzi svázat s tou širší diskuzí o e, koncepci evropského občanství. Jaká ponaučení si vzít pro koncepci evropského občanství? To první strategií je e, strategie ochraňovat práva, i když nemůžete ochránit občanství. Je to patrně nejpřirozenější přístup a sice e, odpojit e, práva rezidentů, jak Britů v evropských státech, tak e, Evropanů v britských státech, tak tato práva jak si odpojit a ochraňovat je, i kdyby už neměli to občanství. To je určitě možnost, která v podstatě znamená definovat balíček práv, která chceme chránit. Pan Verhofstadt některá z nich zmínil. Eh, volný pohyb, eh, právo usazování a další, sociální ochrana a tak dále. Musí ale být jasné, že to není to tež, jako chránit tato práva spolu s občanstvím. A to nemyslím pouze nějak eh, symbolicky nebo politicky, přestože i to je důležité. Mělo by to také eh, dalekosáhlejší následky. Proč? Protože občanství mimo jiné poskytuje dynamický charakter eh, tomu existujícímu souboru práv, která jsou k němu vázaná. A i práva, která existují a která byla dána ještě před uh, existencí občanství. Občanství samotné, když bylo vytvořeno, nepřineslo mnoho nových práv. Přineslo určitá politická práva, přineslo právo na právo ekonomicky neaktivním občanům, ale v podstatě, zejména prostřednictvím interpretací Evropského soudního dvora, eh, občanství rozšířil, rozšířilo stávající práva. Soud například eh, pomocí pojmu evropského občanství rozšířil aplikaci principu nediskriminace. Takže pokud odpojíme eh, práva od občanství, tak určitá práva ztratíme. Existuje také model politických práv a je otázka, jak tam mohou být uchována bez občanství, ale jinak je tu určitá určitá ta dynamická povaha, která se ztratí. Což je jedním z důvodů, proč někteří lidé nabízejí možnost, aby zejména britští občané, kteří momentálně pobývají v jiné zemi eh, Evropské unie, je to abstraktní možnost, tedy který, která se týká pro všechny, která se týká všech britských občanů. Existuje iniciativa, která tuto možnost eh, nabízí a to zachovat jim evropské občanství. To by mohlo nastat eh, ve třech případech a v jednom částečném případu. Za prvé, tuto možnost můžeme nazvat jakési přidružené občanství, neboli Evropská unie dá občanství britským občanům, přestože Británie už nebude součástí Evropské unie. To by byla zásadní transformace eh, konceptu evropského občanství, tak jak ho známe dnes. Dnes evropské občanství je eh, derivované právo, které plyne z vašeho eh, občanství v členském státu. Takže pokud na jedné straně to by bylo politicky symbolické a důležité. V podstatě je to pokračování debaty, která už proběhla v minulosti. V minulosti někteří lidé říkali, že Evropská unie by měla udílet evropské občanství nezávisle na e, národním občanství. Ale na druhé straně je důležité, abychom si uvědomili, jaký zásadní dopad by to mělo e, to, že evropské občanství je odvozeno z občanství států, má také svou hodnotu a svůj smysl, protože eh, jakmile eh, se evropské občanství jak si transcenduje nad státy, pak to také posílí eh, náš vztah s naším státem. Proč? Protože my jsme pouze evropští občané a z e, evropského občanství se těšíme pouze proto, že máme státní občanství. Takže toto řešení by mělo výhody, ale také nevýhody, kdybychom otevřeli dveře směrem k tomuto základnímu, k tomuto zásadnímu e, přechodu a přerodu. Mnohem pravděpodobnější je, že vznikne dohoda, že Evropská unie jak si vnutí členským státům, že těmto britským rezidentům dá státní občanství. A následkem tohoto státního občanství eh, dan, danému členskými státy dostanou Britové eh, evropské občanství. Eh, to si myslím, mimo jiné, tak jako u té předchozí alternativy, to by žádalo změnu smluv, protože žádný jiný právní základ proto momentálně neexistuje. Pak je ještě další možnost, která stále eh, pracuje s tím oddělením práv od občanství, a to je zaručit britským občanům, kteří pobývají v jiných členských státech, určitý soubor práv, který by byl velice podobný těm, které momentálně mají na základě evropského občanství. A všimněte si prosím, že rozdíl ve statutu členských sta- občanů z členských států, kteří budou pobývat ve Spojeném království a budou tam mít právo pobytu a k tomu přidružená práva a pozice britských občanů v jiných členských státech, tak eh, pouze britským občanům eh, pobývajícím v, jiných členských státech by byla dána podobná práva jako v těchto státech, ale tím by získali, tím, tím by ztratili eh, jednu důležitou možnost a sice cestovat do ostatních členských států. To je ale možné řešit podle článku 79. Evropská unie má právní základ pro regulování práv občanů třetích zemí, kteří pobývají v členských státech. Takže to může být e, jedna možnost. Ale to pořád ještě pracuje s tím oddělením občanství od e, balíčku práv. Pak je tu ještě další možnost, e, která pracuje se zachováním občanství. To si myslím, že je velice nepravděpodobné a velice pochybné z právního hlediska, že by to uspělo mohlo by to být napadnutou soudu. A sice použít judikaturu soudního dvora v případu Rodment. To je případ, kde já jsem se účastnil eh, tohoto řízení u Evropského soudního dvora a v tomto rozhodnutí eh, soud poprvé shledal, že přestože Evropská unie nevnucuje členským státům podmínku eh, pro ztrátu nebo získání národního občanství, pak Evropská unie může kontrolovat podmínky, na základě kterých členský stát sám eh, odebere občanství některému z občanů. A soud řekl, že členské státy nemohou eh, určit ztrátu národního občanství neúměrným způsobem. Takže to jedna z možností je, a jsou skupiny Britů, které se pokouší napadnout ztrátu občanství, která by plynula z Brexitu na základě judikatury z případu Rodman a argumentují, že by to bylo neúměrné. Myslím si, že je nepravděpodobné, že tohle by uspělo. Proč? Protože pokud by to soud řekl, tak by vlastně eh, zbavil článek 50 jakéhokoliv účelu protože následek článku 50 musí být ztráta občanství. Takže by bylo velice těžké tyto dva eh, cíle nějak skloubit. Existuje jeden úhel pohledu, eh, podle kterého by toto napadnutí mělo eh, šanci na úspěch, přestože by to bylo stále velice kontroverzní. A sice a podle mého názoru e, tato otázka zazněla ještě před referendem. A musím říci, že v tu chvíli jsem si říkal, že alespoň politicky chápu, že se tím nikdo dále nezabýval a že britské soudy to nepostoupily Evropskému soudnímu dvoru, e, když se jim to dostalo na stůl, ale myslím si, že z právního hlediska e, existoval silný argument a ten je následující. Jestliže britští občané, kteří pobývají v jiných členských státech, a mnozí z nich nemají právo volit v referendu. Mnozí z nich nemají právo volit v referendu. Takže podle mého názoru tady je silný argument eh, pro to, jakým způsobem přijdou o evropské občanství. Eh, protože budou vlastně donuceni vzdát se občanství na základě rozhodnutí, kterého se oni sami nemohli účastnit. Takže u této podmnožiny občanů si myslím, že existuje základ pro napadení rozhodnutí. To neznamená, že členský stát nemá právo zbavit je občanství, ale zkrátka, i kdyby se členský stát rozhodl je zbavit občanství, musí to probíhat v souladu s určitými základními principy a jedním z nich je právo všech eh, eh, občanů na účast a zejména na to, aby nebyli zbaveni práva účastnit se rozhodnutí. pouze z toho důvodu, že pobývají v jiném členském státě. No to je ten zásadní aspekt. A podle mého názoru to samo o sobě by byl právnicky velice silný argument. Chápu, že politicky v tuto chvíli by bylo velice nepravděpodobné, že i Evropský soudní dvůr by e, toto rozhodnutí přijal, ale z právního hlediska si myslím, že toto Eh, argumentování by bylo značně opodstatněné. Pak je to ještě další možnost. A sice někteří britští občané by si mohli ponechat občanství eh, Evropské unie a jiní ne. Eh, to je trochu provokace. Nic nebrání části Spojeného království zůstat a jiné části Spojeného království odejít. S tím už máme precedens, který se jmenuje Grónsko. Jeden členský stát měl území, které odešlo z Evropské unie, zatímco zbytek území zůstal. Takže v podstatě nic nebrání území například Severního Irska nebo Skotska zůstat v Evropské unii a zbytku Spojeného království nezůstávat v Evropské unii. To by bylo samozřejmě složité na praktickou organizaci. E, žádalo by si to hranici uvnitř členského státu, protože v podstatě Skotsko a e, Irsko, e, Severní Irsko by zůstalo ve Spojeném království a v Evropské unii, ale není to nemožné, přestože by to bylo organizačně velice těžké a mělo by to problematické následky. Na jedné straně eh, by tu vzniklo ekonomické nebezpečí pro Spojené království, eh, protože Severní Irsko a Skotsko by byly eh, velice pozitivní, přitahovaly by investice, firmy by se usazovaly na těchto územích, protože by se těšily přístupu na trh, zatímco zbytek Spojeného království by zažil dramatickou ekonomickou mobilitu do těch evropských částí Spojeného království. Pro EU by potíže spočívaly v tom, že kdyby to nastalo, aniž by Spojené království formálně odešlo, jakožto celý stát, protože část území by zůstala, tak jako to bylo s Dánskem a Grónskem, znamenalo by to, že reprezentace této části území by spadala na bedra britské vlády, nikoli skotské nebo severoirské. A to by znamenalo, že by nemuseli všichni odejít a potom Skotsko eh, muselo projít zase přístupem, eh, procesem vstupu. Toto území by zkrátka nadále zůstalo pod zprávou eh, centrální britské vlády. Existovala by samozřejmě možnost, aby odešlo celé Spojené království a tyto části se vrátily. To by ale byla další alternativa k otázce práv evropských občanů ve Spojeném království. Tady je důležitých, podle mého názoru, několik věcí, o kterých se příliš neexistuje. Jaké je to rozhodné datum? Pokud říkáme, že chceme chránit práva evropských občanů, kteří momentálně pobývají ve Spojeném království, tak do jakého data? Někteří říkali do, do, do, někteří říkají datum referenda, další říkají datum té nové dohody, datum jejího uzavření a podpisu, anebo reálné datum odchodu, protože to eh, v žádném případě nebude spadat na stejný den. Podle mého názoru omezit se na datum před datem samotného exitu by už znamenalo omezovat práva evropských občanů právě teď, dokud Spojené království ještě je v EU. Takže můžeme říci, že budeme například chránit práva pouze těch, kteří žijí eh, ve Spojeném království do dne referenda nebo do dne eh, spuštění článku 50, ale říkáme, že teď už vlastně Spojené království neplní eh, určité povinnosti, které má podle evropského práva. Takže podle mého názoru není jiná alternativa, než říci, že to, musí, to rozhodné datum musí být datum samotného exitu, kdy bude uzavřena dohoda. Samozřejmě jedna věc je daná a to, že existuje riziko podvodů, že se lidé budou hromadně přesouvat, eh, aby eh, jim zůstala práva. Eh, tato pravděpodobnost je ale nízká. Na druhou stranu existuje v evropské legislativě mechanismus, který tomu zabrání. Soud ohledně svobodného pohybu říká, že pokud ten pohyb je čistě umělý, tak není uznáván. Je to v podstatě porušování zákona. Takže i soud soudní dvůr eh, má eh, určitou eh, judikaturu, která lze tímto způsobem použít, což by byl korektnější způsob. Potom další zásadní otázka, které je třeba se věnovat, a to je právní ochrana a interpretace těchto práv v době po exitu. A tady velice souhlasím s tím, co říká návrh pokynu pro vyjednávání od komise. A ten navrhuje systém, který je velice podobný tomu, který existuje v evropské hospodářské eh, oblasti. A sice Spojené království by bylo nadále vázáno minulou judikaturou, a muselo by zohledňovat budoucí judikaturu Evropského soudního dvora při interpretaci těchto práv. Práv, která budou zachována těm, kteří budou pobývat ve Spojeném království a naopak. Práva eh, Britů, kteří budou pobývat v Evropské unii. Mimochodem, v praxi eh, soudu EFTA se tento přístup uplatňuje a není příliš velký rozdíl mezi tím, když jste vázáni minulou judikaturou a tím, když jste nuceni eh, přijímat eh, příští judikaturu Evropského dvora. Soud EFTA v podstatě eh, to takto bere, že je vázán budoucí judikaturou soudního dvora. Další otázka je, jaké by byly ty soudy, které by to vymáhaly. Na rozdíl od některých dalších já nemám příliš výhrady e, proti tomu, aby to aplikovali britské soudy. Myslím si, že britský soudní systém v dějinách evropské integrace prokázal eh, loajalitu eh, evropskému systému, zatímco v jiných státech to do takové míry nebylo. Takže já mám důvěru v britské soudy, že budou aplikovat a vymáhat tato práva tak, jak to je eh, pro EEA. E Tam máme soud EFTA, který platí v oblasti EFTA, a tam platí minulá i budoucí judikatura Evropského soudního dvora, tak jak jsem říkal. A je to Evropský soudní dvůr, který platí pro oblast Evropské unie, eh, pro eh, občany zemí EEA. Eh, to je to tež. Takže já nevidím potřebu vytvářet nový soudní orgán, aby řešil spory tohoto typu. Tak ještě dvě stručné otázky, než skončím. Jedna souvisí eh, s vazbou na širší koncept evropského občanství. Myslím si, že pokud nás Brexit něco učí, tak ta ztráta popularity eh, Evropské unie eh, spočívá v tom, že tady vlastně vznikají dvě kategorie občanů. Mnohé z dnešních politických eh, předělů a různých pozicí, které občané zastávají, vznikají z rozdílu mezi jaksi mobilními a nemobilními občany. Existuje skupina občanů, která sama sebe chápe jako mobilní, jako součást otevřeného světa, ve kterém používají svou mobilitu. Přestože se fyzicky nepřemysťují, tak jejich představu o světě utváří koncepce mobility. A pak je druhá skupina občanů nemobilních, kteří vnímají svět právě naopak. A z toho se můžeme přiučit, mimo jiné to, že hlavním nedostatkem evropského občanství je to, že je chápáno jako občanství pouze pro mobilní občany. Nemobilní občané si připadají e, cizí vůči konceptu evropského občanství a vůči výhodám evropské integrace. To znamená, že je potřeba e, jasně vysvětlovat e, této skupině občanů výhody Evropské unie a evropského občanství. Ale pak to znamená něco dalšího, o čem se příliš nemluví a co může být na první pohled paradoxní. Problém s evropským občanstvím je, že jeho diskurs, jeho jazyk se týká pouze práv že občané nemůžou existovat, pokud nepochopí, že mají také povinnosti. A my jsme nikdy nevyslovili, nikdy jsme nevyvinuli e, koncepci povinností v rámci evropského občanství. Řešením je navázat to na jinou diskuzi v Evropské unii, a to je diskuze, kdy které jsem se účastnil před pěti lety ve zprávě pro tento parlament a to jsou vlastní zdroje. To je taková moje stará obsese. E, jestliže nějaký problém je vlastně transformativní pro všechny ostatní problémy Evropské unie, jsou to vlastní zdroje, protože to je, otrávený, to je takové otrávené jablko pro všechno ostatní. Protože Evropská unie je financovaná a strukturovaná tak, že občanům není jasné, jak mezi sebou sdílejí zátěž, není jim potom jasné, jaké jsou výhody Evropské unie a veškerou diskuzi o Evropské unii převádí na hru s nulovým součtem. Takže pokud nějaký prvek budování opravdového evropského občanství existuje, tak je to eh, reforma vlastních zdrojů a navázání vlastních zdrojů na chápání občanů toho, jak eh, mezi sebou sdílejí zátěž. A zároveň použít vlastní zdroje tak, aby osvětlovali přidanou hodnotu Evropské unie. Například svázat vlastní zdroje s oblastmi daní, eh, které už nemohou eh, uvalovat efektivně členské státy. Čímž se osvětlí občanům, že podívejte se, Evropská unie dělá něco, co členské státy nemohou znovu se tu zavádí vlastně daňová spravedlnost, tam, kde členské státy už ji zavádět nemohou. Takže jedním základním aspektem úvah o evropské občanství je právě e, tato vazba. A ještě poslední věc, která je zásadní pro veškerý proces Brexitu a týká se to širších reform, které možná Evropská unie bude muset podniknout. Má eh, Brexit eh, být navázán na širší debatu o reformu Evropské unie nebo ne? Tohle je do velké míry opakování debaty, která proběhla před referendem. Eh, Jestli si pamatujete, tak když se diskutovalo o zvláštním režimu pro Spojené království, aby se zabránilo eh, jeho odchodu, tak zazníval silný argument, nepouštějme se do velké debaty, eh, vyřešme to jakožto naprostou výjimku ve zvláštním režimu, abychom neotvírali pandořinu skříňku. To ale nefungovalo. A podle mého názoru bude patrně lepší navázat to na širší ústavní debatu uh, o Evropské unii. Proč? Ze tří důvodů. Za prvé, ať už uh, se o Brexitu rozhodne cokoliv, bude si to žádat jednomyslnost a ratifikaci všemi členskými státy s největší pravděpodobností. Článek 50, uh, tam, tam ne, tam jde o kvalifikovanou většinu ale pokud nedojde k opravdovému tvrdému Brexitu, což by bylo špatné e- pro Evropskou unii a dramatické pro Spojené království, pak jakákoliv dohoda o odchodu podle článku 50 bude muset proběhnout zároveň s uzavřením nové dohody se Spojeným královstvím. A tato nová dohoda se Spojeným královstvím e, bude patrně vyžadovat jednomyslnost a ratifikaci. Takže pokud je potřeba eh, podstoupit eh, tento proces, pak už je možná lepší eh, udělat to v rámci balíčku širších reform v Evropské unii. Potom za druhé, mohou se najít řešení, která by jinak nevznikla, protože vzniknou vazby a naskytnou se příležitosti vyměňovat něco za něco. A za třetí, nevylučuji možnost, nevylučuji tuto možnost, to je eh, jaksi definitivní řešení, kdy Spojené království odejde a zároveň zůstane. Pokud například proběhne širší reforma eh, z Evropské unie, vzniknou různé úrovně integrace, různé eh, kruhy, tak nic nebrání tomu, aby alternativní dohoda s Velkou Británií odpovídala jednomu z těchto stupňů integrace. Což by byla možnost, jak by Spojené království odešlo, ale zároveň zůstalo v nějaké slabší podobě. To je samozřejmě potom otázka změn ústavy a tím už budu končit, paní předsedkyně. To je další demokratický, demokratický deficit, o kterém v Evropské unii nikdo nemluví. A ten spočívá v tom, že není možné ústavně pozměnit sám sebe, protože tím vlastně novou generaci vážete tím, co bylo rozhodnuto v minulosti. Já chápu ty problémy, které jsou s tím spojené, já chápu, proč nikdo nechce otevírat proces změny smluv. Eh, já jsem už mnoho let psal, že, že je lepší neotvírat velkou ústavní diskuzi, a snažit se měnit Evropskou unii eh, prostřednictvím něčeho jiného než změn smluv, eh, prostřednictvím interpretace soudního dvora, ale je asi potřeba postavit se tomu čelem. Jeden kolega před několika lety eh, přednesl takzvaný jihoafrický návrh a já na úplný závěr zopakuji tento návrh. Proč se mu říkalo jihoafrický návrh? Protože v Jižní Africe měli podobný problém po konci apartheidu. Chtěli ústavu, která by reprezentovala zájem většiny populace, ale zároveň potřebovali dokument, který by mohl být e, vetován či přijat jednotlivými komunitami e, v rámci transformace. Takže co udělali? Nejprve se shodli na e, chartě velice základních principů, které každá z těchto skupin mohla vetovat a potom ta detailní ústava musela být v souladu s touto chartou a musela ji schválit kvalifikovaná většina. Ale právě ten soulad s těmi základními principy byl eh, kontrolován ústavním soudem Jižní Afriky. A eh, eh, můj kolega navrhl nový mechanismus změny smluv v Evropské unii, kde by proběhla mezivládní konference, která by nejprve rozhodla pouze o obecné sadě principů což by proběhlo s ratifikací národními parlamenty, i s referendy bylo by to nutné. A potom ten detailní dokument eh, by mohl být klidně sepsán zástupci zvolenými v době eh, ratifikace toho základního dokumentu o principech. A tento detailní dokument by musel být v souladu s těmi základními principy, na což by dohlížel ad hoc soudní orgán složen z předsedů nejvyšších soudů jednotlivých členských států. E, to by patrně byl jeden způsob, e, jak e, rozmotat tu situaci. Nelehký způsob, to uznávám, ale byl by to způsob, jak řešit změny smlouvy v Evropské unii. Děkuji vám. Já vám děkuji. Vy jste zmínil celou řadu citlivých otázek i z našich eh, debat a nyní tedy máme příležitost. Eh, kolegové se již hlásí, takže mohou klást otázky. Děkuji eh, za tento výčet, tak zajímavý výčet práv. Má otázka se týká kritik, podle mého názoru velice patřičných, které tu činíte ohledně toho, jak se tu vnímá evropské občanství pro mobilní občany, ne pro ty, kteří se nepřemysťují. Také jste zmínil, že vlastní zdroje jsou něčím základním. Pokud by se zvýšily, tak by tu byl větší pocit symetrie a solidarity v Evropské unii. A mám nasledující otázku. pokud výjdeme z takového základu o tom, že tu chceme obdržet určitou úroveň občanství nebo práv, tak upřímně, bere se tu v potaz to, že v praxi toto evropské občanství neexistuje? Nemyslíte si, že ta mantra, kterou používá Evropská unie o 27 v průběhu jednání, je něčím nebezpečným nebo v těch předvyjednáváních prozatím. Říká se Britům, že jim nebude uh, lépe mimo EU než uvnitř EU. A to je něco, co už asi nezní úplně normálně. V první řadě je to ale velká hrozba a za druhé jsme si opravdu jistí, že je lépe být uvnitř než mimo. Máme nějakou absolutní jistotu. Děkuji, Mercedes. Děkuji. Já jsem se chtěla v první řadě vyjádřit k tomu, co řekla Barbara. My to, to neříkáme, my říkáme, že se nemůže od Evropské unie dostat více, když je, stojí někdo mimo, než když se nachází uvnitř. Samozřejmě můžete stát mimo EU a můžete být výsostně spokojeni, ale to už se nás netýká. Já jsem se chtěla zejména zabývat tou otázku mobilního či nemobilního občanství. Tady hovoříme o Brexitu, ale následně budeme muset více dohloubky probrat otázku občanů to už se napojuje na tu část sociální Evropy, tak si kladu otázku, zda by stálo za to více dohloubky se zamyslet nad touto otázkou. Například v těchto dnech se hovoří o přemístěných pracovnících Může to být nějaké zneužití práv evropských občanů ze strany těch mobilních občanů ve srovnání s těmi nemobilními? Myslím si, že to by, mohlo být, ehm, to by mohla být taková zajímavá reflexe. A ta by nám mohla sloužit také pro téma Brexitu, protože v budoucnu ten rámec pro vztahy občanů, ty se musí také objasnit. Takže je třeba jasně vydefinovat ten koncept mobilní či nemobilní eh, občanství a, a, které se týká určitých konkrétních skupin občanů. A pak mám ještě otázku ohledně Irska a Skotska. Pokud jsem to dobře pochopila, tak vy tvrdíte, že v konečném důsledku není možné, aby Irsko či Skotsko se trvali bez nějakého formálního vystoupení a pak formálního opětného vstupu protože jinak by zůstali, ale nadále by byli zastoupeni spojeným královstvím. Pokud by nebyly součástí Spojeného království, tedy možnost, že se oddělí od Spojeného království a setrvají v Evropské unii, to nevidíte jako schůdné. Podle vašeho názoru je jednodušší, aby tedy vystoupili a pak znovu vstoupili, i když to asi nebude úplně eh, rychle. Kdyby tedy splnili všechny pravidla, součásti podmínek AKI, mohlo by to být rychlejší. I když z právního hlediska by měli asi uspůsobit a přijmout jako všechny nové členské státy eh, veškerou legislativu, ale to v podstatě již eh, v praxi vykonávají ale zejména Skotsko eh, má zájem vědět, jaký proces by měli následovat, pokud se rozhodnout o eh, být nezávislý na Spojeném království a připojit se k EU. Samozřejmě, že to by nebyl jediný argument pro to, proč se eh, odpojit od Spojeného království a připojit k EU. A to samé se víceméně uplatňuje i na Irsko, i když ta irská záležitost je komplexnější také z jiných důvodů. Děkuji, já bych v první řadě také chtěl poděkovat za tu prezentaci pana Pojar Madura. Bylo to opravdu velice zajímavé. Samozřejmě, že my všichni Ehm, se nacházíme v takovém eh, kontrolním módu ohledně Brexitu. Víme, jaké bude mít Brexit dopady, zejména ohledně občanství. A co se týče evropského občanství, to se tu vnímá jako víceúrovňové občanství a je to zapsáno ve smlouvách, tak je opravdu možné jen pro občany členských států EU. A souhlasíme s tím, že všechny ty možné alternativy jsou spíše jen iluzemi, nějaké přidružené občanství, možné národní druhy občanství a že jsou tu určité i Eh, možnosti napadení před Evropským soudním dvorem a to není příliš slibné v těch nadcházejících fázích. Takže se musíme soustředit na práva rezidentů a na otázku toho, co můžeme učinit, abychom do budoucna ta práva ochránili. Pak eh, eh, jedna věc, která se projednává ve Spojeném království, nebo co je třeba projednat, že Spojené království požaduje celou řadu dokumentů od eh, přistěhovalců, aby měli přístup a následně k jejich rezidentským ehm, pravidlo, právům. Je to více než nějakých 80 stran dokumentů, takže já si kladu otázku, co můžeme udělat, abychom mohli zajistit, že ty správní postupy, které se uplatňují ve Spojeném království, nějak neohrozí ta stávající práva rezident, rezidentská práva občanů EU ve Spojeném království. Kolegové, já tu nemám žádné další žádosti o slovo, tímto můžeme debatu uzavřít a předávám slovo Prosím, a já se hned vrhnu na tu poslední otázku, bych ji nezapomněl. To znamená, podle evropské legislativy, té stávající, správní postupy jsou deklarační, nejsou, jasně, nezaručují automaticky práva, takže soud se jasně vyjadřoval, že mají být maximálně možně jednoduché, takže tady bych jasně stanovil, Ehm, evropská legislativa ehm, v podstatě je to pro, již platná a jakákoliv byrokracie toho druhu, která to komplikuje, jako vyplnit 80 stran, to je jasné porušení práv. Takže následně pokud budeme respektovat to jednotné právo eh, rezidenta ve Spojeném království, tak toto právo bude i nadále pokračovat a bude interpretováno ve světle toho, jak toto právo bylo interpretováno v té předchozí judikatoře soudního dvora. To znamená, nedojde k žádné eh, ztrátě. Pak je tu otázka, když občané, eh, kteří eh, Unie budou žít v Spojeném království po vystoupení, zda budou mít nějaké právní prostředky toto řešit. Já bych důvěřoval britským soudům v tom, že budou uplatňovat a ochraňovat jejich práva, včetně toho, že budou vázáni také předchozí judikatura Evropského soudního dvora, ale jsou tu dvě zásadní věci. V první řadě toto právo bude i nadále existovat v rámci interpretace a záruk napojených na uh, mě již před vystoupením z Evropské unie a to znamená, eh, že to právo je deklaratorní, že nemůže být konstitutivním. A proto by se to mělo zachovat maximálně jednoduché. A pak je otázka právní prosaditelnosti a právní ochrany. A tady podle mého názoru bychom mohli říct, že ano, britské soudy tak budou postupovat, ale budou také vázáni předchozí judikaturou soudního dvora, měli by to tedy dodržovat. A otázka těch eh, mobilních eh, či nemobilních druhů evropského občanství. To je opravdu zásadní otázka podle mého názoru. Když se zamyslíme i nad těmi aspekty, a ostatně už došlo k podstatnému vývoji v rámci eh, toho evropského občanství, eh, když se to eh, odlišovalo od toho minulého druhu volného pohybu, tedy že že jsou to neekonomicky aktivní občané a také mají práva na mobilitu a tady o těch aspektech se tu mnoho nejednalo, ale když hovoříme o budoucí dohodě se Spojeným královstvím a slyšíme, jaký význam má zachování integrity vnitřního trhu a zachování integrity volného pohybu, tak zásadní otázkou tady je, zda hovoříme pouze o těch ekonomicky aktivním volném pohybu, anebo o těch, kteří nejsou také ekonomicky aktivní. A to by bylo opravdu zásadní pro projednání. Ale myslím si, že ještě zásadnější pro nás je, a pro ty, kteří zůstávají v Unii, vypracovat nástroje, aby se zviditelnilo to, co znamená evropské občanství i pro ty, kteří nejsou mobilní. A podle mého názoru tedy napojit to tedy i na tu otázku vlastních zdrojů. To je zásadní, ale jsou tu jiné možnosti, jak to vyplynulo z debaty. Určitě jsou to takové zatím hodně hypotetické e, druhy debat, ale například je tu možnost vytvářet nějaký e, fond pro nezaměstnanost napojený na pojištění nebo řešení těch nesymetrických šoků v eurozóně pak ta existence ochranného mechanismu v nezaměstnanosti v eurozóně, to pomůže těm nemobilním občanům, aby si uvědomili význam evropského občanství, takže by to mohlo mít i v tomto kontextu hodnotu. Ohledně jednání, tady si myslím, že bychom měli být opatrní v tom smyslu a pochopit, že ten způsob, jakým jednání proběhnou, může vyhrotit ty potíže samotných jednátí. Musíme se snažit to zmírnit, to je naprosto přirozené. Já samozřejmě také v tomto nemám zkušenosti ani s rozvodem, ostatně ani s manželstvím. Já se snažím vyhýbat všechno to, co zahrnuje ty komplexní náklady na transakce. To si, eh, jak si vyžadují obě strany tohoto procesu obě části, ale je přirozené, že celý ten proces prostě to samotné jednání stěžuje. Takže je důležité, že v tomto kontextu eh, je třeba se snažit toho vyhodnout. No a dělat to tak, jak jste to říkali, Tedy ano, je to problematické říct Britům otevřeně, bude vám hůř, eh, než bylo já se snažím k tomu také přiklanit, spíše nekvalifikovat, prostě to nechat na nich, protože když to uděláme, tak to budou úplně jinak vnímat, než když toho dosáhnou nějakým jejich samotným závěrem. A Evropská unie by v tom měla být velice jasně. My chceme ochraňovat integritu vnitřního trhu a, a ochraňovat naše pravidla pro vnitřní trh. To je takový postoj, který je naprosto přijatelný i tady, i ve Spojeném království a zacházet dál, nějak to kvalifikovat, co to pro ně bude znamenat, to by bylo opravdu velkou chybou a určitě to nikomu nepomůže, takže bych se snažil takový druh komentářů se vyhnout k Skotsku a Severnímu Irsku tady nevylučuji tu možnost, že by Severní Jirsko či Skotsko se rozhodlo být nezávislí. A pokud se tak rozhodnou, tak budou muset tedy eh, žádat o členství EU jako noví eh, nezávislí členové. Zda to bude možné či ne. Právně to je možné, politicky to teprve uvidíme. Uh, ale co to navrhuji, nebo co jsem navrhoval, že je to jiná alternativa, která, kterou je možné předložit, že Severní Irsko a Skotsko zůstanou součástí Spojeného království, ale zároveň zůstanou součástí Evropské unie. A s ohledem na tuto alternativu právně existují dvě možnosti, jak toho dosáhnout. Tou první je říci, že Spojené království v podstatě nikdy neopustí tu součást svých území, tak jako to bylo u Gronska a Dánska, máme tu vlastně e, příklady. A pak je tu otázka, tedy, že máme dohodu s členským státem, kde tedy součást členského státu vystoupí a část zůstane právně v podstatě e, k tomu došlo v případě Dánska a Gronska. Pokud to bude takto, tak si myslím, že tady potíž, která s tímto vyvstává, bude ta, že ten, kdo zůstává, a zda to bude Spojené království jako Spojené království a jak to bude z jeho eh, zastoupení na radě, pokud tedy se nevyloučí ta možnost, že interně eh, či, eh, podle ústavního pořádku se Spojené království přeorganizuje a řekne, že zastoupením před Evropskou radou a parlamentem bude jaksi dáno skotům prostřednictvím skotské vlády nebo vlády Severního Irska. To by bylo možné, to by inter, byl ten interní způsob. Ale potíž z hlediska Evropské unie by byl takový, když se řekne, že Spojené království zůstává, tady by bylo nějaké riziko toho vnímání něco jako trojský kůň v Evropské unii. Takže jinou alternativou by pak bylo mít uh, že celé Spojené království vystoupí a část Spojeného království pak bude mít novou dohodu a tímto tedy Skotsko a Irsko bude součástí Evropské unie, ale zároveň tedy budou i nadále součástí Spojeného království. Toto je z právního hlediska odlišná alternativa. Děkuji. Děkuji vám. Nesmírně užitečná výměna názoru. Děkuji ještě jednou, no a doufám, že budeme vás moci uvítat mezi námi ještě než vše doběhne. Ještě se omlouvám, nevšimla jsem si vás, pane Foxy. Děkuji, paní předsedkyně. Nevím, zda tady náš řečník se trochu nezamotal do těch komentářů. Vy jste hovořil o Skotsku a Severním Irsku, jako by se stávali nezávislými. Pouze pro vaše informaci, nikdo zde nepřišel zatím s nápadem, že by se Severní Irsko, já vás cituji, stalo nezávislým. Tam je taková dohoda, že lidé, občané Severního Irska se rozhodnou, zda se chtějí připojit k Irské republice. To je pak na severoirské sněmovně, zda bude k tomu eh, nastoleno hlasování. Situace ve Skotsku je zcela odlišná. To jsem si řekl, že stojí za to vyjasnit, protože Severní Irsko, co by nezávislý celek se zdá eh, eh, opravdu nesprávné. No, tady jde pouze o to, že pan profesor trošku spekuloval. A nyní vím, že Pascal spěchá, takže Bod 6 pořadu jednání, pravidla a principy týkající se mechanismu a um, možností komise sáhnout k um, přenesené pravomoci. Děkuji, paní předsedající. Ano, já opravdu jsem pod tlakem. Mám zasedání stínových zpravodajů téměř no, v tom též čase, takže to zkusím opravdu stručně zde vylíčit tady už máme spoždění a jedná se o první vyměnu názoru. Takže vám to zhrnu. Oč vlastně jde? Jedná se o komitologii. A přesně řečeno, konkrétně jde o určitou možnost toho, že by závazné právní akty byly přijímány i komisí. Máme zde návrh komise dostat se z určité svízelné situace, která je tedy pro komisi jak politicky, tak i vzájemných vztahů s třetími stranami svízelná, že totiž v případě, kdy by měla být uplatněla uplatněna analýza určitého návrhu, přeskum, pokud není většina pro, tak komise nemá možnost ani přijmout, ani zamítnout určitý právní akt a tam má povinnost místo toho přijmout nějaké rozhodnutí. A v praxi, to znamená zcela nezávisle na stanovisku členských států, což je z politického pohledu problematické, protože komise by přece měla být podřízená tomu, jak k záležitosti přistupují členské státy. Takže eh, ten postup odvolání na třetí úrovni, které, který stvrdí to, jak to dopadlo eh, prvoinstančně, tak tady ta třetí instance by celý postup ještě více zatížil. Už nelze změnit to, co se odehrálo prvo a instančně, nemůže i tak být změněno. Takže tady máme jiný návrh ještě komise. Ono z pohledu sice demokratických postupů ještě, ještě nebezpečnější, totiž nepracovat s těmi, kteří nejsou přítomní, ale mít pouze přímou většinu, jednoduchou většinu, aniž bychom počítali ty, kteří tam nejsou. Tedy místo kvalifikované většiny prostá většina. Čímž bychom víceméně těžili z toho, že určitý členský stát nebude přítomen z pohledu přijetí daného rozhodnutí. A pak ještě, pokud rada, když dává politické pokyny, když vlastně komise nemá možnost učinit rozhodnutí, tak tady nevíme, v čem by to stanovisko mělo spočívat. Zda by to mělo být na právním základě a tak, tak to mi není jasné, jak si to komise představuje. A čtvrtý návrh to je eh, u eh, zdůvodnění hlasování u představitelů členských států v tom výboru, odvolacím výboru No, nevím, jak by to prospělo, kdybychom věděli, proč někdo jak hlasuje. Prostě se to takto zde nabízí. Tak toto komise se snaží doplnit, aby měla snažší úkol do budoucna. Aby se neocitala ve slepé uličce, aby mohla stále ještě jednat, pokud se členské státy nedokážou dohodnout. Tam si myslím, že bychom mohli zvážit následující možnost. První krok ku předu by mohl spočívat v tom, že to bude transparentnější. Totiž, že členské státy by sami mohli se už zbavit toho, že tají jak rozhodují a jak vypadá ten rozhodovací proces. To by rozhodně prospělo všem, že by každý členský stát jakoby ukázal ty karty, s nimiž hraje. Takže to bych rád nabídl. A druhá věc, kde bych to rád zde předložil k diskusi, když máme prováděcí akty, tak to trochu rozlišit podle sektoru podle odvětví, například bezpečnost potravin, zdravotnictví a taková témata, ono to vlastně už existuje, tedy ta zásadní témata, to, na čem opravdu záleží občanům každodenně, ještě ochrana životního prostředí, tam patří, že bychom tam podrželi tu kvalifikovanou většinu a pokud se jí nepodaří dosáhnout, tak bychom prohlásili mm, toto rozhodnutí za nepřípustné. A tam se vlastně uplatní obezřetnostní princip. Nejde o to, že bychom chtěli komisi nějak blokovat nebo blokovat rozhodovací procesy, házet klacky pod nohy rozhodovacím procesům v EU. Já jsem ekolog, takže jsem rád, že tam spadají ekologie, ale tam spadají ještě i další věci, zdravotnictví, vše, co se týká bezpečného života občanů, či například bezpečnost potravin a tak dále. Takže tady se domnívám, že bychom mohli z toho vyčlenit právě určité zásadní věci, jejichž se ty prováděcí akty týkají. Nechci, aby jakékoliv nové řešení znamenalo nové střety. Spíše mi jde o to, aby komise nebyla ponechána sama sobě v situaci, kdy členský stát není, eh, členské státy nejsou schopny rozhodnout. Tedy zvýšit transparentnost, to je jeden návrh, a druhý návrh eh, vyčlenit z toho ty ta témata, která jsou pro občany zejména závažné. To jsou tedy první spontánní eh, moje, moje myšlenky a těším se na další diskusi. Nevidím zde stínové zpravodaje, říká předsedající, máme zde Richarda a Michaela. To je vše. Nevím, Chce se někdo k tomu vyjádřit? Prosím, Ashley Fox, děkuji. Já jsem vlastně stínovým zpravodem za EKR, ale zřejmě vám tam scházím na tom seznamu. No, každopádně vám děkuji a děkuji i panu Durandovi. Já bych na úvod řekl, že tato sféra legislativci zaslouží reformu. Mezi lety 2011-2015 34 ze 40 případů předložených výborů k rozhodování skončilo záporně. Moje skupina je odhodlána eh, vnést prvek transparentnosti do rozhodování a i to, co se dostane před odvolací výbor, by mělo pak být přístupno veřejnosti ve smyslu informací. Rovněž komise by měla mít právo předat něco radě k tomu, aby získala eh, od ní stanovisko, aby bylo jasnější, z čeho plyne negativní závěr. Moje skupina má obavy, že ty změny eh, týkající se pravidel v odvolacích výborech by mohly být komisí zneužity k oslabování práv členských států, no a to rozhodně moje skupina nechce ani není ochotná podpořit. Rovněž eh, máme obavy, že kvórum, které by mělo spočívat ve přítomnosti pouhých 14 členských států, není dostačující, takže těšíme se na další vyjednávání. Děkuji a připomínám všem koordinátorům, že opravdu by měli sekretariátu dávat k dispozici jména stínových zpravodajů. V opačném případě opravdu o nich nevíme a nemáme tady stínové zpravodaje zatím ze od všech politických skupin. Takže dnes by měla proběhnout jednak eh, vstupní eh, vstupní pohovor by měl proběhnout, pak další výměna názoru, pak 20. Eh, května by mělo být 29 bychom měli zvážit návrh textu, ale do 10. května by jste měli vše předložit Paskalovi, zaslat Paskalovi návrhy pozměňovacích a rovněž prosím, sežeňte si Paskale i e, stanovisko výboru Jury, abychom se už předem vyhnuli nějakým záporným reakcím na návrh textu. Pokud tedy už nikdo k tomu nic nemá, tak můžeme uzavřít tento bod pořadu jednání, tak omlouvám se, ještě vám řeknu, kdy se bude hlasovat. 12. července. Takže rozhodně před letní přestávkou bychom se s tím chtěli vypořádat. A ještě dvě sdělení a bod číslo sedm. Ta dvě eh, sdělení se nepodařilo zatím zde prohlásit takže koordinátoři doporučují, že velké slyšení k Brexitu a ústavním dopadům tohoto kroku by se mohlo konat 20. června a nikoli dnes. To bylo rozhodnuto už na předchozím zasedání koordinátorů a druhá záležitost je, že Christian Dan Preda, zpravodaj návrhu, který se týká evropského občanství, na základě pety do roku 2017. Takže to je vše a máme zde stanovisko pana Ujazdovského eh, ke zprávě z vlastní iniciativy, eh, která přišla z výboru pro právní záležitosti týkající se monitorování uplatňování unijních zákonů za rok 2015. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové, kolegyně. Tady se jedná o stanovisko či můj postoj ke stanovisku eh, vedoucího výboru, výboru Jury, týkající se provádění unijní legislativy a Začnu tím, že je třeba znovu nastolit vzájemnou důvěru mezi členskými státy a komisí. To je často cesta, jak z mnohých evropských krizí a zároveň i cesta, jak přesvědčit členské státy, že stojí za to důkladněji provádět evropské zákony, zákonné akty ve svém stanovisku zdůrazňují několik záležitostí. Za prvé, to, že by evropské zákony měly být jednak racionální a jednak mm, poměrně krátce a stručně formulované. Je to vždy ku prospěchu věci e, ve srovnání s nějakými překypujícími typy legislativy. A pak jde o jednak o tu první fázi, tu evropskou fázi a pak tu druhou fázi, která je rozhodující, totiž to je to období, kdy každý členský stát má úkol provést, implementovat u sebe ty evropské normy, které vznikly. Tady se hlavně zmiňuji o návrzích prováděcích předpisů, aby tyto byly transparentní a rovněž i srozumitelné pro občany, což buduje důvěru v legislativu a zároveň má veřejnost možnost jakýmsi způsobem kontrolovat a přesvědčovat se, že celá implementace je prováděna řádně. Další záležitost, na kterou upozorňuji, je že by se mělo větší měrou i do všeho zapojit národní parlamenty, což je v souladu s doporučením, už s dřívějším doporučením, které schválil Evropský parlament v té dohodě týkající se Eh, tvorbě zákonů. Takže včera, když jsme hovořili o růstu úlohy národních parlamentů v, při tvorbě zákonů, se to rovněž objevilo. Kromě toho se zde objevuje otázka kontroly či monitoringu toho provádění, která by měla probíhat prostřednictvím předávání údajů, úplných údajů a Evropská komise by měla si tyto údaje vyžadovat důsledněji a důkladněji. Takže to je zhruba vše, co v tom mém stanovisku je. Budu se těšit na pozměňovací návrhy. Máme tady velice krátkou lhůtu. My už vlastně máme spoždění a ten řídící výbor Jury už čeká na to, co jim dodáme, takže ten kalendář je zde poměrně těsný, ale doufám, že to zvládneme. Děkuji, to je z mé strany vše a těším se na vaše připomínky a komentáře. Děkuji. Klaudia Tapade za socialisty, ona je stínovou zpravodajkou, takže máte slovo. Děkuji, chtěla bych poděkovat panu zpravodaji za tento návrh stanoviska. Je to konkrétní eh, postoj. Já také navrhnu některé eh, návrhy na změnu a teď několik konkrétních připomínek. Také jsem členkou výboru pro dopravu a lituji, že v roce 2015 hlavní část členských států, eh, jak si byla podrobena těm postupům pro porušování, že netransponovali velkou část legislativy v oblasti dopravy. To je opravdu vážné a členské státy by se měly více vynasnažit, aby uplatňovali to, co se na evropské úrovni rozhodne a aby se vyhlo tomu, že tu budou takové, jakési řekněme, kroky zpět eh, ohledně práv a právě tato legislativa si klade za cíl lépe ochraňovat práva občanů, no a to by mělo vést v takovéto znovu nabití nové důvěry v evropské instituce. Takže Evropská komise by vlastně získala tím uh, Eh, dopadem takovýchto rozhodnutí na evropské občany. To znamená, mělo by to být navrženo v, nav- v tom textu stanoviska a já proto předložím konkrétní návrh. Já se mluvám Michalu Bonimu, byla jsem právě informována, že je novým zpravodajem za EPP, takže prosím. Děkuji vám velice stručně. Chtěl bych poděkovat Kažiměřovi Ujazdovskému za předložený návrh a za ty návrhy týkající se eh, této zprávy. Zcela souhlasím se všemi jeho body a zejména si myslím, že důležitý je bod 3, zdůraznit důležitost transparentnosti a zařídit, aby evropská legislativa byla jasná, srozumitelná, výstižná a precizní. V bodě 6 je velice důležité zapojit národní parlamenty. A tady bych zvážil určité pozměňovací návrhy a myslím si, že můžeme silněji povzbuzovat národní parlamenty k tomu, aby se účastnili e, do těchto procesů od samého začátku a ne pouze později v procesu implementace legislativy. Potom další důležitá věc je v bodě 10. Vyzýváme komisi, aby navrhla nařízení stanovující pravidla eh, pro řízení, pro porušení předpisů a pro kroky před zahájením řízení. Eh, to by, myslím si, značně vyjasnilo situaci. Ale jinak mám eh, se zprávou Jury značné problémy. Jsou tam některé body, které nejsou klíčové pro monitoring eh, aplikace eh, evropského práva v roce 2015, ale jsou velice politické a snaží se popisovat situaci, kdy dochází ke škrtům veřejných výdajů a tak dále a tak dále. K této zprávě je pouze 100 pozměňovacích návrhů, takže já doufám, že ve spolupráci s Jury se nám povede to, aby se tato zpráva zaměřovala na to, na co se zaměřovat opravdu má. Děkuji. Fabio Castaldo tady není, takže stínové zpravodaje už nemáme. Ještě než dám slovo panu Ujazdovskému znovu, chtěla bych všechny informovat, že u této zprávy musíme vyjednávat s Jury o tom, aby odložili přijetí zprávy. Chtěli hlasovat už v Dubnu a my jsme chtěli, aby naše stanovisko bylo smysluplné a kvalitní, což tedy eh, proběhlo. Eh, já děkuji panu Ujazdovskému za to, že to napsal anglicky a právě tak pozměňovací návrhy budou muset být podány anglicky. Takhle budeme moci hlasovat 29. května a stihneme to stihneme legislativní proces ve stanoveném termínu. Teď má slovo znovu pan Ujazdovský. Lhuta pro pozměňovací návrhy, teď mi pomozte, prosím, 12. května v 6 večer. A potom 29. budeme debatovat o pozměňovacích návrzích a ještě ten den hlasovat. A pozměňovací návrhy budou muset být anglicky, aby se to stihlo. Pan Ujazdovský, prosím. Děkuji vám. Děkuji paní Tapardel a panu Bonimu za názor. A jsem rád, že základní součásti mého návrhu stanoviska byly přijaty Čekám pot, na, potom na pozměňovací návrhy na papíře. Rád bych eh, reflektoval ve stanovisku názory všech politických frakcí. Děkuji moc krát. Jestli nikdo nic dalšího nemá, ukončíme tento bod a přesouváme se k poslednímu bodu pořadu jednání, kterým je eh, rozpočet Evropsk, souhrný rozpočet eh, na rok 2018 všechny sekce. Politické frakce eh, se nakonec rozhodly, že budeme vypracovávat stanovisko, jak už je tradicí. A já bych chtěla připomenout všem, že my nejsme tradiční výdajový výbor, ale přesto máme určité jasné priority ohledně financování některých důležitých programů, o kterých se domnívá, uznáváme, že mají značný dopad na životy eh, evropských občanů. Musíme se tedy v stanovisku za AFKO vyhnout škrtům na program Evropy pro občany, na evropské občanské iniciativy a také na všechny aktivity, které se týkají komunikace eh, ze strany evropských institucí. Blížíme se k evropským volbám v roce 2019 a komise v podstatě tou bílou knihou zahájila velikou debatu o budoucnosti Evropy. Tato debata, doufáme, bude probíhat i v následujících letech a proto si myslím, že musíme velice vážně brát také komunikaci a informační kampaně v následujících letech. A na to se také musí pamatovat v rozpočtu na rok 2018. Rozhodli jsme se také eh, zaslat dopis eh, místo stanoviska k rozpočtovému výboru ohledně mandátu pro trialog. Rozpočtovému výboru eh, tedy zašleme dopis s pravodajem z výboru Bač je Siegfried Murešan tomu zašleme dopis na počátku června. Pokud jde o e, změnu rozpočtu, e, pozměňovací návrhy ve výboru AFKO, budeme o nich hlasovat 12. července 2017 a potom, protože nebudou se konat další schůze až do 31. srpna, což je letošní e, deadline na pozměňovací návrhy k pozici rady, tak hlasování o pozměněních rozpočtu bude vycházet z návrhu rozpočtu komise a potom zpravodaj eh, to uspůsobí případným změnám, které eh, případně zavede rada. Takový bude tedy náš přístup. Komise představí rozpočet na konci května. My eh, zašleme k překladu návrh stanoviska 9. června a potom proběhne diskuze o stanovisku 20. června a také v angličtině pouze, jako u zprávy pana Ujazdovského, a lhuta pro pozměňovací návrhy bude 22. června. Takže pokud někdo chce e, se odchýlit od tradice a vnést nějaké nové myšlenky, tak prosím, připravte se na to včas 12. června budeme hlasovat ve výboru AFKO a potom e, budou probíhat technická přizpůsobení k e, pozici rady, pokud to bude potřeba. Co jsem tedy chtěla říct si úvodem. Vítám tady Siegfrieda. Právě jsem e, na úvod hovořila o proceduře ve výboru AFKO, tak jak bude vypadat v letošním roce. A teď mohu dát slovo vám, abyste nás informoval o tom, jak rozpočtový výbor a vy jakožto zpravodaj eh, vidíte eh, celou proceduru. Prosím, máte slovo. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Děkuji za to, že jste mě eh, sem pozvali, abychom hovořili o prioritách parlamentu ohledně rozpočtu Evropské unie na příští rok teď jsme v následující fázi. Na březnovém plénu jsme přijali mou zprávu e, pokyny pro rozpočet na příští rok. To je zpráva, ve které parlament říká komisi, co jsou podle nás hlavní politické priority rozpočtu EU na příští rok. A na tomto základě Evropská komise předloží návrh rozpočtu. To bude na konci května. A potom, jak víte, začnou vyjednávání mezi parlamentem, komisí a radou. V těch pokynech, které jsme přijali v březnu, jsem navrhl dvě hlavní priority. Za prvé růst a pracovní místa, za druhé bezpečnost občanů protože se domnívám, že to od Unie občané momentálně očekávají. Za prvé pracovní místa, za druhé bezpečnost. A jak toho chci dosáhnout? Za prvé, abychom dosáhli ekonomického růstu a tvorby pracovních míst, potřebujeme silnou, konkurenceschopnou, důvěryhodnou ekonomiku. Důvěryhodnou pro investory, soukromý sektor, malé a střední podniky. A proto bych chtěl posílit programy, které investují do infrastruktury, e, výzkumu, inovací malých a středních podniků, které podporují podnikání, zejména mladé podnikatele, a které bojují proti nezaměstnanosti mladých. E, to jsou tedy programy Horizont 2020, e, výzkum a inovac, na výzkum a inovaci, Connecting Europe Facility na infrastrukturu, COSME na malé a střední podniky a také Erasmus. Protože mladí lidé, když studují v zahraničí, tak se neúčastní pouze výměného programu, ale zároveň zvyšují své šance na pracovním trhu. Výzkumy ukazují, že přes 60 zaměstnavatelů v Evropě, eh, když dávají mladému člověku eh, práci, tak oceňují mezinárodní zkušenosti. A potom iniciativa zaměstnanosti mládeže, samozřejmě. V oblasti bezpečnosti eh, podporují přípravné akce v oblasti obrany, které navrhuje Evropská komise, protože Zdroje jsou samozřejmě omezené a proto místo výdajů na obranu a výzkum obrany v 28 členských státech by se eh, dalo dosáhnout stejných výsledků eh, výdajem na evropské úrovni a potom se podělit o výhody. Mnozí z nás jsou partneři a jsou společně v NATO konec konců. Takže podporuji přípravné akce v oblasti obrany. A potom, vzhledem k tomu, že finanční zdroje jsou velice omezené, zejména v okruzích 3 a 4, otázka zní, jak s těmito omezenými financemi něčeho dosáhnout. Myslím si, že dobrým nástrojem jsou agentury Evropské unie v oblasti spravedlnosti a vnitra a proto bychom je měli posílit a povolit jim navýšit personální stavy. To je Europol, Eurojust, Frontex a EU. EASO. Jejich úkolem je samozřejmě lepší ochrana vnějších hranic, eh, zlepšení toku informací v oblasti obchodu s lidmi, boje proti terorismu, eh, obchodu se zbraněmi, obchodu s drogami a tak dále a zlepšovat pro zlepšení bezpečnosti Evropské unie je důležitá situace v našem sousedství. Ve východním sousedství je čím dál aktivnější Ruská federace a v jižním sousedství eh, existují problémy v podobě uprchlíků, migrantů, velice často ilegálních. My jsme loni eh, navštívili s rozpočtovým výborem Jordánsko a Libanon a tam v terénu jsme zjistili, že je levnější a politicky snazší a bezpečnější aby uprchlíci zůstávali v regionu. Stojí to tisíc dolarů ročně e, udržet uprchlíka v Jordánsku nebo Libanonu, zatímco v Evropě to začíná na šesti tisících eurech ročně a v některých členských státech mnohem více. Takže je to levnější, e, bezpečnější pomáhat lidem přímo tam. Plus e, mnozí z nich říkají, že po válce v Syrii se chtějí vrátit. Takže pokud zůstanou co nejblíže své vlasti, e, bude to pro ně samozřejmě e, výhodnější. To jsou tedy hlavní velké priority. Potom samozřejmě posilování evropského vědomí a identity, to je velice důležité, zejména v dnešní době, kdy probíhají debaty o budoucnosti Evropy a o mnoha výzvách, kterým Evropa čelí a proto jsou potřeba rozpočtové zdroje na reprezentaci výborů, na, na, pardon, komise, na eh, občanské dialogy, na partnerské akce. Musíme si také uvědomit, že jsme odsouhlasili sedmiletý víceletý finanční rámec na roky 2014 až 2020 a to bylo v roce 2013, kdy mnoho z těch problémů eh, ještě neexistovalo, jako je terorismus, eh, migrace, bezpečnost. To jsme nepředvídali. A abychom se s těmito výzvami vypořádali, potřebujeme revizi víceletého finančního rámce. O té jsme rozhodli, proces začal Dohodli jsme se s radou na balíčku. My jsme v parlamentu odvedli svou práci, ten balíček jsme přijali velice rychle a mělo to být přijato na Radě pro všeobecné záležitosti minulý týden, ale bohužel Spojené království řeklo, že dokud neproběhnou v Británii volby, nebudou schopni tento balíček podpořit. A myslím si, že eh, odložení až po, volba, až, až po volbách, dejme tomu na červenec, není velké riziko. Ale pokud by tato revize neproběhla, je to revize, která navyšuje stropy eh, také v okruhu 4 o 1,5 miliard, což nám umožňuje v zahraniční politice dělat to, co dělat potřebujeme. Zvyšuje to také částku o 200 milionů v oblasti inovace a výzkumu, u malých a středních podniků o 100 milionů, u 1,2 miliard eh, nezaměstnanost mládeže. Eh, pokud ta revize neproběhne, bude velice těžké předkládat rozpočet na příští rok, který by měl nějaký smysl a který by řešil hrozby, o kterých jsme nevěděli v roce 2013. Proto, jak říkám, odložit to o dva až tři měsíce, to se dá, to zvládneme, chápeme, že ve Spojeném království budou volby, ale nakonec to proběhnout bude muset. A jak jsem říkal, 200 milionů má jít například na výzkum a inovace. A tam hlavními příjemci v rámci Horizontu 2020 eh, je Spojené království za roky 2015 a 16. A to velice dob- eh, z dobrých důvodů, z eh, britské univerzity eh, jsou nejkvalitnější eh, na světě, eh, mají výborné vědce a proto je logické, že právě tam jdou peníze z horizontu 2020, který chceme navýšit. Takže to je ode mě všechno, vážení kolegové, paní předsedkyně. To byl takový přehled o situaci ohledně rozpočtu. Já bych byl rád, kdyby má dnešní přítomnost byla začátkem delší spolupráce protože eh, pro mě bude důležité vědět, eh, jaký názor mají eh, jednotlivé výbory, až komise předloží rozpočet. Rád bychom, kdybychom zůstali v kontaktu, abych mohl zohledňovat vaše zájmy v následujících vyjednáváních. A kromě toho se těším dnes na vaše názory k těm oblastem, o kterých se domníváme, že jim musíme zajistit financování z rozpočtu Evropské unie na příští rok. A jak víte, pilotní projekty eh, ty můžete podávat eh, za výbor, za jednotlivce nebo za politické frakce. Eh, byly pod, návrhy podány rozpočtovému výboru už před časem, deadline je dnes v poledne. A rozpočtový výbor všechny pilotní projekty, které získá od všech výborů, od všech poslanců, zašle komisi k předběžnému hodnocení. Komise provede předběžné hodnocení a potom vytvoříme balíček pilotních projektů, které doporučíme k financování. A to budou ty, které obdrží dobrou známku od komise A nebo B. Takže každý, kdo chtěl pilotní projekt, ho podal, proběhne předběžné hodnocení. Je důležité, aby to bylo potom na podzim podáno jakožto pozměňovací návrh rozpočtu ještě. A jinak se tedy těším na diskuzi a na stanovisko výboru AFKO, které píše paní předsedkyně. Děkuji vám moc krát. Já vám velice děkuji za tyto informace a vím, že se hlásí pan Ujazdovský. Bardzo srdečně děkuji za... Ano, srdečně vám za tuto prezentaci děkuji. Ono to bylo nesmírně zajímavé vlastně z pohledu toho, že se nyní zabýváme návrhem rozpočtu. Ještě počkám. Dobrá. Takže v těch rozpočtových pracích nám to pomáhá, když koncipujeme rozpočet na rok 2018. A já zároveň mám určité obavy, zda je možné se pouštět do takto podrobných uh, diskusí ke tvaru rozpočtu v našem výboru pro ústavní záležitosti, ale rozhodně chválím, že tam mezi prioritami bude imigrace a východní partnerství, že tedy se profilujeme tak, že Evropská unie se opravdu musí ukázat jako aktivní hráč, více než doposud. Nicméně naše pozornost by výboru AVKO se musí soustředit na to, zda se uplatňují smlouvy. Zda je vše v pořádku z pohledu zásad, kterými se má rozpočtování řídit. Například soulad rozpočtu a rozpočtových rozhodnutí s obecným rámcem, s víceletým finančním rámcem nutnost uplatňovat kontroly a audity. Tam si myslím, že je právě místo pro nás. Dodržování například smluv, dodržování té metodiky a e, ústavních principů. Takže tady to bych rád zdůraznil a e, k zamyšlení rovněž předložil. Děkuji. Děkuji. Já nevidím, že by se někdo další hlásil. Já už jsem se k tomu vyjádřil, ale možná zopakuji některé mé připomínky za účasti pana Morešana, protože si myslím, že je to pro nás eh, na výboru AFKO důležité, aby určitá témata, co se týče tedy podstaty, tak eh, byla převzata jak víte, vy jste to sám zmínil, význam komunikace s občany. My nejsme rozpočtovým výborem, my pro vás eh, nejsme žádným problémem, nicméně v roce 2018. To opravdu bude rok, kdy komunikace napojená do určité míry na šíření informací ohledně voleb 2019 a také, že se e, po Bílé knize tedy e, začne pracovat. Měli bychom tedy více e, investovat do šíření informací, komunikační kampaně a zapojovat lidi tedy do té diskuze o budoucnosti Evropy. Takže naprosto přijímáme ty vaše priority, jsou zásadní pro budoucnost Evropy, ale jsme také přesvědčeni, že tento rozpočet by měl být opravdu vážný, co se týče investic do komunikace. Takže doufáme, že tam nebudou škrty v těch programech Europe for Citizens, eh, European Citizen Initiative a podobně, protože tady ty výdaje eh, tady vlastně um, mají evropské instituce, nejen komise, ale i parlament, uh, určité uh, povinnosti a my si všichni uvědomujeme tedy, jaké výzvy před námi společně stojí. Jsou tu tedy i určitá očekávání napojená na tuto oblast, tedy aktivity Unie. Také je třeba brát eh, v potaz určitou specifičnost AFKA, že tedy místo stanoviska vypracujeme dopis, který vám zašleme ohledně mandátu pro trialog a myslím si, že k tomu by mělo dojít na začátku června, poté co uvidíme návrh komise. No a pak, až přijdou na řadu pozměvací návrhy, to asi bude v období tedy letní přestávky, tam asi nemáme velkou flexibilitu, co se týče setkání samotné komise takže my to odhlasujeme v červenci, uvidíme tedy, jak se ty pozměňovací návrhy upraví i s ohledem na postoje rady, takže mm, musíme počítat tedy s takovými to postupy. Doufám, že ani pro vás to nebude nějaký zásadní problém. Takže tímto vám ještě jednou děkuji, že jste k nám přijeli a myslím si, že budeme rádi, když tedy ty čtyři pilotní projekty, které máme, které nám dnes i doporučili koordinátoři, ty jsou právě napojeny na ty priority, na komunikaci, takže budeme tedy důvěřovat zhodnocení komise, i když víme, že to, to samozřejmě není přímo ve vašich rukou. Takže ještě jednou děkuji všem za připomínky. Zigfriede, pokud se k tomu ještě chcete vyjádřit, nechcete, takže tímto vám děkuji, kolegové. Tento bod pořadu jednání je uzavřen a tímto i dnešní zasedání. Nicméně dnes odpoledne proběhne mimořádné zasedání s panem Timmermansem, to znamená všichni političtí poradci a asistenti, prosím, oznamte to vašim poslancům. Stejně tak na zasedání koordinátorů jsme učinili spoustu závazků ohledně toho, jak budeme grilovat pana Timmermanse, takže doufám, že to budeme mít velice kvalitní výměnu výměnu názoru s panem Timmermansem. Děkuji vám.